Good morning, everybody. Welcome uh, to our uh, meeting of uh, today. So first concerning... První bod, který se týká pořadu jednání, ráda bych vás informovala, že hlasování o zprávě Downton o lepším vymáhání práva a modernizaci pravidel EU pro spotřebitele se odkládá na 6. prosince a také hlasování o mandátu pro zahájení meziinstitucionálního vyjednávání o nařízení, kterým se stanoví celní kodex, bylo zařazeno. Pokud nemáte žádné připomínky, nikoho nevidím, tak můžeme schválit pořad jednání. Nejprve oznámení, jak všichni víte, toto zasedání se vysílá na internetu, je to také e-zasedání. Máme nové číslo našeho zpravodaje výboru IMCO. A pokud jde o meziparlamentní konferenci, která se týká udělení práv parlamentům a umožnění nebo posílení práv občanů ve věci implementace a uplatňování unijního práva, která se koná 27. listopadu. Tuto konferenci pořádá výbor PETY a JURY, národní parlamenty, a také právní odbor ve spolupráci s Evropskou sítí ochránců práv. A jeden konkrétní bod na návrhu programu se týká transpozice a implementace nařízení z roku 2004 o právech cestujících v leteckém provozu a to by mohlo zvlášť zajímat naše členy. Návrh programu konference také najdete ve spise. Pokud jde o schválení zápisu našeho zasedání 5. listopadu, budeme to považovat za schválené, nemáme žádné připomínky, takže můžeme zápis schválit. A teď přejdeme k prvnímu bodu a je to zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních a jako první tady máme akt o přístupnosti naší Naším zpravodajem Morten Lokegaard. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, samozřejmě jsem velice rád, že mohu výbor informovat, že se podařilo zajistit politickou dohodu s radou při posledním politickém trialogu 8. listopadu. Nebylo to snadné, o tom vás mohu ujistit. Docela jsme se tam dohadovali, dali jsme všechno pro to, abychom samozřejmě obhájili mandát parlamentu a myslím, že můžeme být spokojení a pišní na výsledek. Obecně máme teď legislativní rámec, který změní život asi 8 milionů Evropanů a zpřístupní celou řadu věcí. Jde například o vystavování eh, jízdenek, samoobslužné systémy, počítače, inteligentní telefony, tablety, bankovní služby, elektronické knihy, elektronické obchodování a tak dále. Myslím, že je to skvělý krok vpřed. A myslím, že máme několik důvodů, proč můžeme být spokojení na straně parlamentu. Ulehčili jsme mikropodnikům, členské státy souhlasili s tím, že vyloučí mikropodniky a poskytnou také určité pokyny, takže budeme mít, nebo oni budou mít lepší postavení, když budou dodržovat předpisy. Veřejné zakázky zůstaly eh, v rozsahu působnosti, pokud je o produkty a služby a pokud je o ostatní. Veškerá další legislativa, která odkazuje na přístupnost, bude se předpokládat, že i sektorová legislativa zajišťuje schodu. Pokud je o prostředí, je to dobrovolné. Máme tam revizní doložku po pěti letech, abychom zhodnotili pokrok, pokrok členských států více nepodařilo dosáhnout, především protože EU nemá právní základ. Zahrnuli jsme tam také dopravu a ulehčené režimy, jsou pokryty webové stránky a samobslužné terminály a máme tam také uh, hovory na linku 112 v nouzových případech, to také bude přístupné. Členské státy, které mají nějaké externí dodavatele, budou moct využívat takže jejich služby budou moct využívat internetové protokoly. Situace hodnotím tak, že rada nám nedá víc, než co už jsme dostali, získali. Myslím, že bychom o některé věci přišli, kdybychom na něčem dalším trvali. Já myslím, že je od začátku jasné, že rada nebude chtít povinnou doložku o tom fyzickém prostředí, takže si myslím, že bychom se měli spíš snažit, pokud je o aspekty, veřejných zakázek. Stále ještě musíme určité věci udělat, než to budeme moct poslat ke, do komise, ale určitě se můžete spojit s mou kanceláří, pokud budete mít nějaké otázky k dosavadním výsledkům. Děkuji. Mnohokrát děkuji a blahopřejeme k výsledku. Další bod je zpráva o smlouvách na dodávku digitálního obsahu, ale Nevidím tady ani jednoho ze dvou zpravodajů. A to znamená, že přejdeme na další bod. A to je zpráva o postupech oznamování. Pana Prieta taky nevidím. Aha, to budeme dělat zítra. Takže Pak tady máme hnojivové výrobky. Řeknete k tomu něco? Lara Gumi k tomu něco řekne místo pana Turkanu, zpravodaje. I have uh, the... Já mám právu? Ne, mluvíme o těch hnojivových výrobcích. Ano, jistě, ale k tomu nic nemám, k tomu mi nic nedal. Dobře, tak možná k tomu něco řeknu já, protože včera se nám podařilo dohodnout. Bylo to velmi obtížné, týká se to dvou výborů, výboru Envy a výboru IMCO mají sdílené pravomoci u některých věcí. Podařilo se nám usnadnit výrobcům biohnojiv prodávat je v celé Evropské unii. Zemědělci budou mít eh, větší možnosti pro snižování eh, zdravotních a environmentálních rizik pro spotřebitele – a bude platit mili, limit 600 mg tři roky po vstupu nových pravidel v platnost. Takže jsme se dohodli s rakouským předsednictvím a myslím, že velmi brzy se o tom bude hlasovat na plenárce. Další věc se týká lepšího prosazování a uplatňování pravidel na ochranu spotřebitele. Tady máme jako zpravodaje Daniela Doltna. To je asi za ELS, předpokládám. Bude tam mluvit místo Pascala Alimo. A ne, Dan Dalton tady není, nevidím ho právě přichází. Dané, právě jsme se pustili do vašeho bodu, takže až se posadíte, můžete okamžitě spustit. Můžete nám říct něco k těm kompromisním pozměňovacím návrhům. Thank you, chair, and, uh... Děkuji, paní předsedkyně, omlouvám se, že mám trošku spoždění. Ano, já myslím, že pokrok je docela dobrý u těch kompromisních pozměňovacích návrhů u balíčku Omnibus. Máme kompromisy, které pokrývají většinu návrhu, ale já jako zpravodaj mám jistě pocit, že potřebujeme co nejširší koalici, aby většina skupin podpořila většinu, ne všechny kompromisy. Já mám často pocit, že máme v parlamentu mnohem silnější pozici, když je na naší straně velká většina skupin a o to se rozhodně snažím. A jak se projevilo ve všech diskuzích i v pozměňovacích návrzích, v zásadě se v tomto výboru shodneme na tom, že nemůžeme oslabovat práva spotřebitelů, takže v kompromisu se odráží i to, že nechceme, aby zpráva spotřebitelů, která máme, byla oslabována, naopak je chceme chránit. Taková změna, kterou navrhuje komise, by vyslala negativní signál, poškodilo by to důvěru spotřebitelů a myslím si, že by to také narušilo elektronické obchodování, především pro malé podniky. Není žádná pochyba o tom, že eh, prodej online eh, usnadňuje možnost eh, snadno vracet zboží a tak dále. Zákaz domovního prodeje. Já myslím, že tady jsme dosáhli přiměřeného kompromisu vzhledem k tomu, kolik těch pozměňovacích návrhů bylo. Byly tam i žádosti na vypuštění návrhu komise úplně. Po diskusi jsme trošku zúžili rozsah toho původního návrhu komise, který požaduje, aby členské státy řádně zdůvodnily případné omezení. Já myslím, že to je důležité upřesnění vzhledem k tomu, že hrozí roztříštění vnitřního trhu. A také se uznává, že je řada legitimních domovních prodejců a může to být dobrý zdroj živobytí pro řadu lidí. Také jsme se dohodli na posílení ustanovení o sankcích pro uh, přestupky ze strany podniků. Bude to důležitý ostrašovací prostředek. Pak jsme se dohodli na, uh, na kompromisu o příjmech z pokut, aby vznikly fondy, které umožní nápravu, když je poškozen spotřebitel a pak je tady ještě další škoda, třeba životní prostředí nebo ochrana veřejných zájmů. Případně eh, poškození v důsledku těch pokut. A já si myslím, že to je důležité, aby ty pokuty prostě nezmizely v obecném rozpočtu, ale by se využily k tomu, že se napraví to, co někdo spáchal. To pomáhá vybudovat důvěru v systém a myslím, že spotřebitelé také uvidí hmatatelné výsledky. Onlineové, online, online prodejní místa a tak dále, tam jsme docela dosáhli pokroku, ale ještě nemáme konečnou verzi kompromisu. Prvotní připomínky skupin jsou pozitivní, ale ještě na to musíme zapracovat. A jsem také rád, že mohu oznámit, že budeme mít dobrý text k onlineovým Eh, recenzím. To znamená, že podniky, které spolehají na ty recenze, se budou moct přihlásit k této službě. Pomůže to také online prodejním místům, protože zákazníci budou vědět, že eh, recenze jsou spolehlivé a budou si moct vybrat. Využití recenzí přesunuje pravomoc nebo sílu na stranu spotřebitele. Ale nejdůležitější téma, kterému jsme věnovali nejvíc času, je dvojí kvalita zboží. Já myslím, že všichni uznáváme, že dochází k velkému porušování tohoto pravidla. Žádný spotřebitel Evropské unii by neměl dostat eh, druhořadý produkt, ale také chápeme, že jsou legitimní důvody, proč se produkty liší a netýká se to kvality. A samozřejmě ten výraz sám o sobě je subjektivní. Takže za pomoci právního odboru, a za to jsem děčný, a také díky tomu, co udělali na technické úrovni naši pracovníci, se nám podařilo eh, vyzkoušet několik různých přístupů, jak to řešit. Ještě to není úplně uzavřeno musíme se eh, ještě zamyslet, jak se dohodnout, abychom eh, zakázali dvojí kvalitu zboží eh, z právního hlediska správným způsobem. Takže v současné chvíli potřebujeme ještě trošku zapracovat na textu a proto navrhuji, že o tom nebudeme zítra hlasovat, ale dáme tomu trochu víc času a pokusíme se dopracovat zvlášť ten kompromis o dvojí kvalitě, protože to je to hlavní, co zbývá. Tak já si myslím, že je důležité, pokud chceme za radou, abychom měli silný, silné postavení, musí to podpořit většina výboru. Jinak postoj, na kterém se dohodneme, asi nebudeme schopni prosadit. A předám slovo zpět paní předsedkyni a těším se na připomínky stínových zpravodajů. Mnohokrát děkuji. A jak říkáte, dám teď slovo stínovým zpravodajům za ALS. Je to Pascal Limo, ale Lara říká, že bude mluvit místo něj. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych jenom u této příležitosti nahradit kolegu Paskala, který tady dnes nemůže být. Takže přečtu eh, jeho poznámky týkající se eh, projednání pozměňovacích kompromisních návrhů. Vzhledem k ke změně programu tady nemůže být. Pascal Arimon děkuje zpravodajovi Daltonovi a dalším stínovým zpravodajům za dobrou práci. Jde o hlavní body ve zprávě pana Arimonta. Podobný prodej. EPP se staví skepticky k tomu, aby tato nekalá obchodní praktika byla plně harmonizovaná. Myslíme si, že ty společnosti, které zaměřují na přímý prodej i přes hranice, by neměly být znevýhodněny. Jde také o to, aby podobný prodej mohl zůstat i ve venkovských oblastech. V některých problematických případech, které jsou vedeny oboru 25 a příloha 1, Eh, mají zvláštní úpravu a proto nevidíme potřebu k tomu zavádět legislativu. A EPP by také mohla podpořit přísnější regulaci. Za druhé, dvojí kvalita výrobků Pascal Limon je toho názoru, že neoprávněné případy jsou právě článkem 6.2c směrnice o nekalých obchodních praktikách a tím by šlo zajistit, že proběhne analýza jednotlivých případů a že je možné rozlišovat mezi tam, kde je to odůvodněná změna a tam, kde dochází ke dvojí kvalitě. Jde o to, že v některých případech je možné přistoupit ke změnám výrobku na základě preferencí spotřebitelů Arimon také děkuje a odkazuje na zprávu z vlastní iniciativy paní Sehnalová. A tyto body by měly být uvedeny v příloze 1. Tato zpráva také uznává, že může dojít k některým změnám složení produktu a to by se mohlo stát eh, předmětem našeho společného stanoviska. A na závěr, to se sankcí týče, Některé státy by si mohly ponechat svůj systém vymáhání práva ve veřejné správě, tak aby se zbytečně neduplikovaly struktury. Děkuji, tolik můj kolega Arimon. Thank you, and then for the SND. Děkuji za SAD paní Gebhardt. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Um... Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že jsme tady opravdu udělali velké pokroky. Společně jsme se dohodli na řadě věcí, za to bych chtěla poděkovat panu Daltnovi za vynikající spolupráci. Nicméně tady ještě jedna věc. kde se naše eh, názory ještě velmi rozcházejí. A to je postup eh, v případě těch výrobků s rozdílnou kvalitou, které jsou nabízeny ve členských zemích. A já musím říct si, že kompromisní návrh pana zpravodaje u této otázky je pro nás sociální, sociální demokraty neakceptovatelný. Sice se tam připouští, že tam může docházet k rozdílným kvalitám jednoho výrobku a s tím, že se to má přejmout do přílohy, jak jsme to také navrhovali, ale je tam tolik výjimek, že to vlastně je celé zbavené smyslu a proto s tím nemůžeme souhlasit a budeme na to muset ještě velmi tvrdě pracovat, abychom eh, s tím vůbec mohli souhlasit. Děkuji. Dankeschön. Děkuji. A za Alde je tady pan Salimovič? Ne, není tady. Takže přejdeme na zelené. Julia Reda, děkuji paní předsedkyně. Já chci také poděkovat zpravodaji za skvěle odvedenou práci. Myslím, že se blížíme kompromisu u většiny důležitých věcí. Já se rovnou pustím do toho nejtěžšího, což je dvojí kvalita zboží. My máme za to, že je to dobrý krok, že zpravodaj navrhuje, aby se to začlenilo do přílohy. Ale máme obavy, že zvolená formulace stále ještě potřebuje to vyhodnocení v jednotlivých případech a to úplně neodpovídá tomu přístupu, že by takové praktiky byly v příloze. A zvlášť máme obavy, že odkaz na vkus spotřebitele způsobí, že to ustanovení bude zastaralé nebo nepoužitelné v praxi, protože je to nesmírně subjektivní kritérium. A zvlášť u zprávy eh, vlastně z vlastního podnětu jsme uváděli, že takové kritérium se dá zneužívat. A myslíme si, že je důležité zdůraznit, že dvojí kvalita zboží neznamená, že se konkrétní produkt na trhu zakáže. Jde o to, aby se zakázalo zavádění spotřebitelů. A to znamená, že pokud bude spotřebitelům naprosto jasné, co kupují, může se prodávat úplně všechno, pokud to bude odpovídat právu EU. Ale pro nás je důležité, že v případech, kdy se nabízejí různé produkty, jako kdyby byly stejné, pak jsou spotřebitelé milně informováni a to znamená nekalé praktiky. A my tady doufáme, že se nám podaří ještě doladit formulaci tak, aby to všechno v tom bylo zahrnuto a budeme mít pevnou vyjednávací pozici vůči radě. Co se sankcí týče, je velmi důležité, abychom k tomu přistupovali z hlediska minimální harmonizace Vzhledem k tomu, že v porovnání s těmi čtyřmi procenty, která se navrhují, je několik zemí, které zacházejí mnohem dál. A já bych nechtěla omezovat maximální sankce, které už teď platí. Myslíme si, že tady se diskuze obírají správným směrem a podaří se nám najít dobré řešení. Také si myslíme, že u požadavku na transparentnost už se toho taky dost udělalo. Chceme důrazné požadavky na transparentnost na trhu, ale chceme také požadavek na stránky, kde se srovnávají produkty anebo vyhledávací stroje. Samozřejmě tam je rozdíl, jestli je to podnik, který skutečně uzavírá smlouvu se spotřebitelem nebo ne a určité informace nebudou na webových stránkách, které neuzívají smlouvy k dispozici, pokud ty stránky nemají přímý vztah s obchodníkem nebo se spotřebitelem, ale my si myslíme, že do té míry, do jaké ty stránky mají informace, požadavek na transparentnost musí platit i pro ně. Otázka recenzí spotřebitelů je velice důležitá. Tady zvlášť vítáme zahrnutí falešných recenzí do té přílohy. Transparentnost je také nutná u parametrů pro pořadí a také u toho, jakým způsobem to pořadí navzájem působí. Obecná otázka požadavků na transparentnost. Tady bychom také měli zajistit, že stávající legislativa v členských státech, která je možná daleko sáhlejší, než je to, na čem se dohodneme na evropské úrovni, musí být možná a proto bychom také měli jasně uvést, že tento požadavek na transparentnost je minimální a neměli bychom bránit členským státům v tom, aby přijali další opatření. A poslední věc, rozhodně vítáme, že se zdá, že je tady naprostá schoda v parlamentu, pokud je o vypuštění návrhu komise na omezení práva na odstoupení od smlouvy. Ještě se na tom bude pracovat a věříme, že najdeme kompromis. Uh, Děkuji. Eh, vidím, eh, že eh, paní Salim, že pan Selimovič mezi tím přišel, tak mu dávám slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi, abych poděkoval panu Daltonovi za ostatní stínové zpravodaje za opravdu tvrdou práci. Samozřejmě tady je mm, hodně otázek, které jsou klíčové a potřebujeme čas, abychom nalezli dohodu. První věc je dvojí kvalita výrobků. Já jsem eh, neslyšel, že by žádná politická skupina řekla, že by se to řešit nemělo. Ano, my to chceme řešit všichni, ale každý to chceme řešit jinak. Co se mě týče, tak my bychom si eh, přáli eh, Eh, ponechat návrh eh, komise 2005-2009 eh, a to se týče klamavých obchodních praktik a to by umožnilo to posuzovat případ od případu na základě metodiky ale většina politických eh, frakcí chce upravit eh, přílohu 1, což by vedlo k tomu, že by se to přímo vymáhalo ze strany soudů, aniž by se to posuzovalo případ od případu. A musím říci, že mi není úplně jasné, jak by to fungovalo v praxi. Já zatím eh, jsem nebyl přesvědčen mými kolegy, ale Eh, útvary Evropského parlamentu vypracovaly řešení, které by mohlo být eh, pro nás akceptovatelné, záleží ještě, jak se to projedná interně. A eh, parlam, útvar parlamentu navrhuje, že dvojí kvalita je zakázána, leda, že by to bylo zdůvodněno platnou legislativou na evropském trhu, preferencí místního trhu a kvůli surovinám. Já si myslím, že je důležité, abychom měli vyvážený text. Já bych byl proti tomu, abychom vyňali jakoukoliv část tohoto textu. Některé politické frakce chtějí, chtějí, aby tam eh, se zakázalo, že by se eh, nabilo eh, dojmu, že Eh, by se použily eh, eh, recenze nebo by se objevovaly recenze od spotřebitelů, kteří skutečně ten výrobek nepoužili. Ale já si myslím, že by bylo komplikované, jak toto uskutečnit, jak může nějaké onlineové tržiště zajistit, že někdo, kdo tam píše nějakou recenzi na té webové stránce, třeba že píše o nějakém hotelu, tak jak můžete zajistit, že tam ta osoba v tom hotelu skutečně byla. Všichni víme, že existují falešné recenze, ale jak můžete zajistit nebo zjistit, že ta osoba, která tam píše tu recenzi, takže skutečně v tom hotelu byla. To přeci v praxi není možné. Jak můžeme eh, zjistit, že ta osoba, která píše recenzi, že skutečně v restauraci byla? Já si myslím, eh, že eh, toto opatření zasahuje příliš daleko a my to nebudeme moci podpořit. Děkuji. Děkuji. Denisy, nevím, zdali Eh, máte poznámky eh, pro pana Širdevan? Děkuji za slovo. Já bych měla také ještě několik eh, připomínek k těm navrhovaným změnám ve směrnici o nekalých obchodních praktikách, které se týkají tedy dvojí kvality výrobků. Eh, já vítám, že pan zpravodaj vychází z doporučení eh, usnesení o dvojí kvalitě, které, jak už bylo řečeno, jsem připravila a ehm, je to vlastně v pozicí Evropského, eh, nebo v souladu s pozicí Evropského parlamentu, kdy navrhuje rozšíření tzv. černé listiny zakázaných praktik. Ale ten poslední předložený text, tak jak jsem ho měla možnost vidět, eh, ve mně vzbuzuje eh, několik pochybností. V podstatě už zmínila eh, naše stínová zpravodajka Evelyn. Já v první řadě zásadně nesouhlasím s tím vágním odkazem na legitimní zeměpisné úpravy. A jestli tomu mám rozumět správně, tak je to tak, že výrobce teda může vždycky jednoduše konstatovat, že výrobek upravil místním chutím a eh, opravdu teda chceme dát výrobcům biankošek eh, a dvojí kvalitu tímto způsobem eh, prakticky legalizovat? Navíc se jedná teda o tak široký pojem, který, bude, který se bude velmi těžko jednotně aplikovat na celém vnitřním trhu Evropské unie protože úroveň ochrany spotřebitele v jednotlivých členských státech bude zase rozdílná a takový přístup musím zásadně odmítnout. Pokud je někdo skutečně přesvědčen o tom, že existují legitimní důvody pro to, aby se výrobek, který spotřebitel vnímá naprosto identicky, mohl lišit, tyto důvody musí být v první řadě jasné, jasně uvěřitelné dozorovými orgány a spotřebitel o nich musí vědět. Eh, takže si dovolím nabídnout takovéto řešení. V textu přílohy by mělo být zdůrazněno, že spotřebitel musí možné rozdíly rozpoznat na první pohled, nebo že musí být uvedeny v hlavním zorném poli. Eh, tak je to konec konců uvedeno i eh, v recitálu 41 a tak to požaduje už vzpomínané usnesení Evropského parlamentu o dvojí kvalitě výrobků. Eh, nesouhlasím eh, nicméně také s odkazem na připravovaná doporučení Vysokého fóra pro lepší fungování potravinářského řetězce eh, v recitálu 43. A jenom upozorním, že tento dokument vznikal naprosto netransparentní cestou. Evropský parlament jej nemohl nijak připomínkovat a pro, proto bych považovala za náš vlastní gól eh, jakkoliv dávat jej eh, do souvislosti s legislativou, na které teďka eh, usilovně pracujeme. Takže to jsou poznámky za mě. Děkuji. Thank you. And then... Děkuji a nyní Nikola Danty, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl zejména zdůraznit důležitost eh, této problematiky. Je potřeba, aby v této závěrečné fázi, a, abychom se zabývali eh, touto problematikou, vyslali jasný signál eh, občanům. Chtěl bych poděkovat panu zpravodajovi, protože myslím, že odvedl vynikající práci, Jak už to. Tak eh, řekli všichni kolegové přede mnou. Myslím si, že bychom tím měli vyslat jasný signál, že tím chceme zharmonizovat práva spotřebitelů. A to také v oblasti online, která zatím představuje tu novou oblast eh, prodeje výrobku, která si eh, bude vyžadovat pro zavedení stejných záruk jako v, eh, na jednotném trhu. Co se týče té dvojí kvality produktu, o kterém hovořili kolegyně eh, Gepard a Sehnalova, zdůraznili důležitost je potřeba si uvědomit ten politický závazek, který už parlament vyslovil v souvislosti eh, v podobě zprávy Olgy Sehnalové. a odkázal na to také předseda komise ve svém eh, projevu o stavu Unie před dvěma roky. Mě by mrzelo, kdyby v tomto okamžiku eh, eh, nevyslali tento důležitý politický signál. Myslím, že to zadání pro komisi bylo jasné. Já bych si přál, aby ještě pan zpravodaj vyvinul další práce, aby se pokusil dosáhnout kompromisu se stínovými zpravodaji, ale ne aby došlo k oslabení tohoto tématu. Protože myslím, že už parlament se k tomu jednou jasně vyjádřil, včetně také komise. Co se týče smluv uzavíraných online, ehm, tady musím ocenit ten původní návrh komise, zejména také eh, ten příklad rankingu, tak aby bylo jasné, když se uzavírá nějaká smlouva, jestli je uzavírá profesionál nebo ne. A dále eh, také děkuji za to, že se tady zavádějí povinnosti pro online platformy, které by měly zabránit tomu, že se tam objeví nějaké nelegální nabídky, například padělky tak aby platformy měly zodpovědnost za to, že zajistí, že se, pokud se objeví nějaký podobný padělek nebo něco nelegálního, takže za to přejímají plnou zodpovědnost. A že tedy musí upozornit spotřebitele o tom, že si koupil něco uh, padělaného. A potom musí poskytnout patřičnou součinnost, aby Eh, toto porušení práv spotřebitele nějakým způsobem vykompenzoval. A potom chci na závěr ještě eh, oznámit jednu svoji pochybnost týkající se lhůt, protože eh, se o tom mělo hlasovat zítra. Jsem pochopil, že pan zpravodaj, ale i další s tím zpravodaje nechtějí, aby se o tom hlasoval, aby ještě tady byl čas na to, aby mohli dojednat eh, kompromis. Já si myslím, že je potřeba dát panu zpravodajovi dostatečný čas na to, aby mohl najít většinu pro svou zprávu. A také proto, aby ten text se posílil, zejména u všech těch citlivých eh, věcech, o kterých tady byla řeč. Myslím, že je potřeba vyslat jasný signál, že si dáme dostatečný čas, než přistoupíme k hlasování. A že chceme přijmout eh, silný legislativní text v této oblasti. Děkuji. A nyní bych chtěla dát slovo paní Galino z Evropské komise. Eh, děkuji vám, eh, paní předsedkyně. Co se týče otevřených otázek dvojí kvalita, my jsme si zaznamenali různé názory od eh, jednotlivých poslanců a politických skupin a chtěla bych vám připomenout, v čem spočívá argument Evropské komise, pokud je o tento návrh. My jsme se rozhodli řešit otázku Eh, dvojí kvality v článku 6 eh, eh, ve směrnici o nekalých obchodních praktikách a to jsme upřednostnili před zákazem v příloze. Co se týče těchto výrobků, tak si myslíme, že se to musí řešit případ od případu. A protože samozřejmě to také eh, musíme si uvědomit, eh, jaký vliv to má na rozhodnutí klienta, eh, pokud je o koupi či ne tohoto výrobku. Co se týče stanoviska tohoto výboru Evropského parlamentu, tak máme za to, že by měly být možnosti výjimek, a tyto výjimky, tak jak jsou v eh, ustanoveních našeho eh, návrhu, třeba nedostupnost některých surovin nebo preference ze strany spotřebitele eh, platformy. Zatím probíhají diskuze ohledně toho, že by se tam daly jiné požadavky, jako například transparentnost, potom recenze ze strany spotřebitelů. Budeme to sledovat velmi obezřetně a jsme vám k dispozici pro jakékoliv eh, technické podrobnosti, které byste od nás potřebovali my, co se týče pozněvacích návrhů, tak vidíme, že eh, se ubírají eh, stejným eh, směrem, tak jak to navrhla komise, samozřejmě s výjimkou práva na odstoupení. Víte, že nikdy nebylo úmyslem komise upřít klientovi právo na odstoupení právě ve v prodeji na dálku, ale chceme zabránit eh, zneužívání v případě, kdy eh, to zboží eh, se už vyzkoušelo a tedy kromě té výjimky zali to zboží opravdu tedy funguje. Takže my jsme si poznámili eh, také různé pozměňovací návrhy, co se týče sankcí a vidíme, že se to ubírá stejným směrem jako návrh komise, že je potřeba posílit oblast vymáhání. A myslíme si, že je eh, důležité stanovit, že to, co se týče eh, částek eh, pokud, tak existuje minimální harmonizace a ty členské státy, které se rozhodly pro vyšší pokuty, pro vyšší sankce, tak je důležité, aby měly možnost tyto částky dále používat, tak aby se nesnížila ochrana spotřebitelů. Chtěla bych poděkovat panu zpravodaji, všem stínovým zpravodajům a všem členům tohoto výboru za hladkou práci na tomto návrhu. A doufáme, že protože se odložilo hlasování o pozměňovacích eh, návrzích, takže eh, to eh, nespomalí tento proces a doufáme, že návrh bude, doufejme, přijat ještě, než budou evropské volby a po eh, mm, diskuzi, kdy jsme probrali různé eh, aspekty eh, tohoto návrhu, tak rakouské předsednictví se zavázalo, že v prosinci, až se znovu setkáme na půdě pracovní skupiny, takže rakouské předsednictví předloží návrh změní ve smyslu kompromisu, tedy z toho zrevidovaného návrhu. A doufejme, eh, že eh, Evropský parlament také dostá těmto ambiciozním lhoutám. Eh, děkuji. Prosím, kolego. Děkuji, paní předsedkyně. Musím přiznat, že mě tato otázka opravdu činí velké starosti. Rumunsko bylo dotčeno těmito případy a když jsem si vyslechl kolegy a po vystoupení komise jsem se rozhodl, že se přihlásím o slovo. Já si myslím, že existuje dvojí metr. Nemůžeme souhlasit s tím, že nějaký výrobek, který není kontrolován, tak nemůžeme dovolit, aby se neinformovalo o hlavním složení ta kritéria jsou velmi subjektivní. Preference spotřebitelů, to všechno vstupuje do hry. Vážení kolegové, vážená komise, musíme eh, vyvinout eh, co největší úsilí, abychom ukončili tyto praktiky, protože já si opravdu myslím, že existuje tady tento dvojí metr a že se umožňuje, že některé firmy si můžou trošku s tou legislativou hrát. E, co se týče sankcí, myslím si, že musíme být e, striktní, tak abychom zabránili těmto případům. A je potřeba, aby tyto aktivity skončily. E, prosím, pan Dalton, pan zpravodaj. Eh, děkuji vám, eh, děkuji všem eh, kolegům za jejich vystoupení. Vidíte, že na tom pracujeme společně a že mm, ty vztahy jsou velmi dobré. Já bych chtěl pohovořit o několika otázkách. Chtěl bych poděkovat komisi, pracovali jsme opravdu velmi úzce, ale samozřejmě nesouhlasíme s tím právem na odstoupení co se týče rovnováhy, ano, tam může být existovat, existovat určitá nedůvěra eh, ze strany spotřebitelů, ale takhle nedůvěra ze strany podniků a je potřeba, abychom zde nalezli eh, tuto eh, rovnováhu ne jako výbor pro ochranu spotřebitele. A potom další věc. Podobní prodej, tak o tom se tady zmínilo EPP já si myslím, že máme docela dobrý návrh. A návrh, který před námi leží, tak zde jsme požádali EPP, aby, mohli, eh, aby předložili text, se kterým by mohli souhlasit a my jsme s ním také souhlasili. A tento stůl máme před sebou, takže eh, nevím, proč EPP eh, stále vyjadřuje své obavy, když to vlastně je jejich text. Recenze. Eh, samozřejmě to je věc eh, komplikovaná, protože samozřejmě důležité je, aby lidé mohli psát recenze a když to budete komplikovat, tak těch recenzí bude méně a potom samozřejmě eh, tam přijdeme o ten přínos těchto recenzí. Máme tady kompromis nezaručuje se, že společnost to musí prověřit, že ten spotřebitel opravdu tu službu využil, ale musí se vynasnažit v tomto smyslu. Třeba Amazon, tak tam jsou recenze pouze v případě těch lidí, kteří něco koupili. E, TripAdvisor stejně tak, ale u hotelu je to komplikovanější. Tam, e, pokud budete muset prověřovat, zda tam ti lidé opravdu přespali v tom hotelu, tak tím snížíte počet recenzí e, já si myslím, eh, že Eh, co se týče eh, recenzí, tak pokud eh, z důvodu těch falešných recenzí snížíte recenze, tak nakonec jich bude opravdu, to nebude tak přínosné. Co se týče dvojí kvality, existují různé přístupy, jak toto řešit, ale jak řekl pan Selimovič, všichni souhlasíme v tom, že něco se udělat musí v oblasti dvojí kvality. A jak jsem přistupoval ke kompromisům, tak já jsem pracoval na základě zpráv zprávy paní Sehnalové. Mm, tady v tom jsme všichni souhlasili. A já jsem udělal eh, právě to, o čem hovořila paní Sehnalová, a to je, co se týče ta, eh, té části preferencí klientů. Eh, podniky nemůžou říct, že to je prostě preference ze strany spotřebitele a tak ten výrobek je. Ne, oni to musí prokázat. Oni nestačí, když to řeknou, oni to musí mm, dokázat, že to je ta situace a to je právě to, co navrhla eh, paní eh, Sehnalová. A to je ten kompromis. Pokud půjdeme nad rámec tohoto, tak to už nebude kompromis. To je jednoduché. A musíme rovněž uznat, že musíme být velmi eh, obezřetní, jak to budeme řešit, eh, protože se může stát, že pokud to neuděláme dobře, tak eh, dojde k roztříšení trhu. A když se vrátím k tomu, co řekl jeden kolega, že vlastně snížíme kvalitu napříč Evropou, protože když máte třeba výrobek, který má vyšší kvalitu a výrobek, kde to, kde to složení je méně kvalitnější, tak nakonec ty podniky si řeknou, že se rozhodnou pro tu nižší kvalitu a ta nižší kvalita bude po celé Evropě a budou za to tu Evropu vinit a nemůžeme se divit. Já pocházím ze země, kde se Evropa viní z mnoha věcí, tak já nechci, aby eh, to dopadlo tak, že se budou muset stáhnout výrobky z trhu a že podniky budou z toho vinit Evropu. A to je něco, co my nechceme. Je to věc velmi citlivá. Všichni souhlasíme v tom, že určitě se to musí řešit, ale musíme rovné rovněž nalézt kompromis, který podpoří výbor. E, a e, je potřeba, abychom se dostali do situace, kdy nebudeme mít schopnost vyjednávat na radě. Na základě dnešních eh, příspěvků je jasné, že neexistuje konsenzus a proto si myslím, že nemůžeme tento týden o tomto návrhu hlasovat. Proto bych vás jako zpravodaj chtěl požádat o více času, tak abychom mohli vypracovat kompromis, který by dostal podporu od eh, většiny. Eh, protože to si myslím, že je velice důležité a to je vše z mé strany. Děkuji, Dane. Eh, jak si eh, řekl, dnes eh, máme schůzi koordinátorů dnes večer a budeme o tom hlasovat 6. prosince. Máme tedy na to více času a abychom tedy získali většinu a tím můžeme ukončit tento bod. Na programu jsou opožděné platby, ale jedná se o výjimečnou situaci. Ten náš eh, program bychom eh, eh, nemohli opravdu provést kvůli situaci, takže já bych chtěla požádat kolegu, aby pohovořil o hnojivech a o interinstitucionálních vyjednávání. Děkuji, vážení kolegové. Včera se konal čtvrtý trialog, asi po roce, kdy tato zpráva byla přijata na plenárním zasedání. Už jsme museli vyjednávat se třemi předsednictvími a za rakouského předsednictví se nám podařilo dosáhnout dohody těch posledních několika měsících, poté co bulharské předsednictví dosáhlo velkého pokroku. Takže mi dovolte, abych vám všem poděkoval zejména sekretariátu. Bez toho by to nebylo možné a bez vaší osobní podpory, paní předsedkyně, vy jste tomu předsedala velmi úspěšně. Všichni víme, že to má určitý eh, emocionální náboj, zejména pro kolegy z Envy, ale včera bylo dosaženo dohody, která je dobrá pro všechny, myslím si, a doufám, že to plenárka schválí velkou většinu. Jde o návrh nařízení o hnojících produktech, které jsou součástí toho širšího balíčku o oběhové ekonomice. Mělo by, měl se tím trh otevřít čem druhům hnojiv s tím, že se mají stanovit limity kontaminujících látek a všichni víme, jak je to důležité pro naše zemědělce a také pro spotřebitele. Pouze 5 organického nebo biologického odpadu se zpracovává na hnojivo. A pokud budeme zpracovávat víc tohoto bioodpadu, tak bychom tím mohli nahradit až více než 30 nebiologických eh, hnojiv. A, a tím bychom mohli velmi snížit používání fosforu a fosfátu protože prakticky polovina dnes prodávaných hnojiv neodpovídá eh, standardům. Eh. Takže je potřeba zajistit i lepší informovanost o typech hnojiv a o obsahu nebezpečných látek. A v neposlední řadě nařízení by mělo také zajistit eh, standardy kvality, bezpečnosti, nezávadnosti v souladu s eh, platnou legislativou a zajistit eh, to, že je možné je uvádět na trh na celém jednotném trhu. Děkuji vám. Děkuji a ještě paní Gebhardt k tomu digitálnímu obsahu. Děkuji. Včera Večer se konal trialog, tam jsme dosáhli určitého pokroku. Zejména jsme se dohodli na celé řadě bodů, zejména na definicích, na rozsahu působnosti, eh, právech třetích osob, na očkodnění, na přechodných ustanoveních a také na tom, že bude potřeba dále pokračovat velmi úzké spolupráci a projednávat i eh, směrnice o zboží. Otevřených je ještě několik bodů, zejména to, co teď rada označuje za zboží s digitálním obsahem. Víte, že jak parlament, tak rada Eh, už v těch směrnicích jasně řekli, že všechny části, že by to chtěli mít všechno v té směrnici o digitálním obsahu. Nicméně se to nepodařilo dohodnout s radou. A proto jsme se dohodli udělat ústupek spolu s novými zpravodaji a ukázat, že akceptujeme že to zboží s určitým digitálním obsahem můžeme přenést do té směrnice o prodej zboží, ale stejně tak jsme i řekli, že to může být pouze předběžný, předběžná dohoda, předběžný souhlas, nic definitivního, protože tím chceme vytvořit určité podmínky také proto, aby směrnice o prodej zboží skutečně dostala na pořád jednání. To ještě pořád není zaručeno, protože Nemáme žádný obecný postoj rady k tomu, a přestože se to už dlouho slibuje. A teď máme příslip, že by to mělo eh, být schváleno 7. prosince a my jsme řekli dobře, tak my jsme ochotně počkat až do toho 7. prosince, jestli se to podaří. Naše druhá podmínka, kterou jsme jim stanovili, je to, že ještě musí se udělat eh, změny a harmonizovat se texty těch dvou směrnic tak, aby tady nevznikly nějaké právní mezery. My totiž nechceme, aby prodejci a spotřebitelé potom stáli před problémem, že si nebudou jistí, jestli vůbec určité věci jsou pokryty legislativou. A za třetí, chtěli bychom, aby skutečně to bylo upraveno stejným způsobem a nevznikaly problémy mezi eh, jurisdikcemi, tak aby eh, spotřebitele měli jasno v tom, že platí jedno právo a eh, že není možné aplikovat právo nějakého jiného státu. Všechno se to musí rozumným způsobem vyřešit, hm, tak aby na konci jsme nenutili soudy, aby neměli jasno, které právo kde platí a tak dále. To by bylo velmi problematické ještě otevřené další věci. Otočení důkazního břemene. Vlastně musím teď vždycky hovořit o obou směrnicích té. Směrnici o zboží, tam jde otázku hierarchie důkazních prostředků eh, v případě sporu. Takže vidíte, že tady ještě máme určitou práci dodělat ale myslím, že jako na naší straně, tak i v radě, i v komisi existuje vůle to do konce tohoto volebního období dotáhnout do konce. My jsme vytvořili určitý časový tlak na radu, ale ta je také nezbytná, tak aby nejpozději do března, na, tedy do březnové plenárky, bylo možné o tom nechat hlasovat, protože cokoliv jiného není eh, realistické. Víte, že se ještě budeme muset hlasovat o Brexitu, o víceletém finančním rámci. A těch věcí, o kterých se ještě musí nechat hlasovat do konce volebního období, je tolik, že máme-li to zvládnout, tak eh, musíme vystupňovat ten časový tlak a myslím, že oni to také pochopili. Příští eh, trialog, společný trialog nad oběma eh, texty bude 20. Eh, pardon, 12. prosince. Tam už budeme vědět, co se stane 7. na radě. A souhlasili jsme také s tím, že 3. Pardon, 30. prosince a 3. ledna proběhnou ještě technická jednání kde by mělo dojít k té dohodě předběžné, nebo k jejím potvrzení a k práci na finalizaci obou textů, aby to bylo už předpřipraveno, abychom tím nestráceli čas, ale to všechno je opravdu pořád jenom předběžné a definitivní rozhodnutí budeme muset tady ještě s vámi probrat, protože jsou to dalekosáhlé věci a my rozhodně Eh, o tom nechceme rozhodnout sami spolu s pravodajem, ale chceme skonzultovat to s ostatními kolegy, že skutečně na tyto věci můžeme přistoupit. Děkuji vám. Děkuji. Můžeme tedy posoudit pozměňovací návrhy ke zprávě, kde máme jako zpravodajku paní Laru Komi o finančních transakcích. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes bychom měli projednat eh, pozměňovací návrhy, které jsme dostali k této zprávě, tedy k zprávě o provádění směrnici z roku 2015 o postupu proti opoždění platbám v obchodních transakcích. Dostali jsme 100 14 pozměňovacích návrhů, jsme měli dvě schůzky stínových zpravodajů, dvě technická zasedání a já musím říct, že jsem velmi spokojená s tím, jakým způsobem to probíhalo. Vypracovali jsme 15 kompromisních pozměňovacích návrhů, většina z nich samozřejmě ještě potřeba doladit, ale myslím si, že jsme na správné cestě a že ty Hlavní směry nebo zaměření té zprávy je vyjednáno s kolegy, ale ještě nám chybí doladit několik detailů. Obdržela jsem eh, zprávy nebo pozněcí návrhy od všech politických skupin. Snažila jsem se je všechny zohlednit v těch kompromisech. Víme, že mm, jsou tady velmi aktuální věci, důležité pro naše podniky. Víme, že v některých eh, členských státech už zavedly podobná opatření na zlepšení té současné eh, situace, kdy dochází ke spoždění plateb. A teď mi dovolte několik detailů. Odstavec 6, tam, kde o eh, zlepšení gramotnosti malých podniků v této oblasti, tedy potřeba nabídnout jim vzdělání o podmínkách plateb v té jejich oblasti, ale současně s tím také potřeba, aby si uvědomili svá práva v případě eh, opožděných plateb a také, jaké jsou nekalé praktiky, takže jsme tady vložili eh, i text o vzdělávání veřejných eh, nebo úředníků veřejné zprávy a potom 14.9. Tady se hovoří o odškodnění v případě opožděných plateb z veřejné sféry. je potřeba, aby byla splacena ta příslušná částka bez poždění, a, ale je potom potřeba očkodnit i za to případné opoždění eh, eh, příslušnými úroky nebo sazbou úroku. A potom je tady to ustanovení o name and shame, tedy o jmenování těch, kteří eh, porušují a vytvořit seznam těchto provinělců, aby bylo jasné, které podniky platí včas a které platí pozdě. A to by platilo jak pro veřejnou zprávu, tak i pro soukromý sektor. A potom musíme eh, více eh, investovat do toho, aby eh, veřejná sféra mohla zlepšit tuto oblast. Potom je tady odstavec 16, tak tomu také nebyl žádný kompromis, tak je tam původní text. Tam je zase požadavek na to, aby eh, státní zpráva plnila tyto požadavky. A ta může přerušit platby v případě toho, že na regionální úrovni eh, mají problémy s rozpočtem, to je již praxe, které se používá ve Španělsku, funguje to velmi dobře a podle mně je to osvědčená praxe, kterou bychom tímto mohli zavést. Odstavec 9. Tady také došlo k důležitému, důležité změně factoring, eh, čímž se mohou firmy bránit proti spožděným platbám, tím, že vlastně převedou tyto eh, pohledávky na třetí strany, na banky nebo na další finanční zprostředkovatele tak aby to neovlivnilo jejich finanční situaci. To vlastně umožňuje, aby nedošlo k ohrožení, k bankrotu eh, takové firmy. A chtěla bych eh, ještě dát najevo ochotu eh, konzultovat všechny tyto kompromisní návrhy. Za několik hodin vám je ještě rozešleme, až budou v definitivní podobě, ale myslím, že by tam neměly mít žádné další zásadní změny a Myslím, že 16. Eh, prosince bude možné dodržet ten termín hlasování. Děkuji vám, paní Sehnalová za SAD. Ehm, já jsem měla možná jsme mohli počkat na paní Grapiny, která je stínovou zpravodajkou, ale protože tady není, tak eh, mám její speaking points, takže asi, asi můžu eh, tady tu zprávu přečíst. Uh, so in English, um, ehm, Mrs. Grappini is the... Uh, uh, Paní eh, Grapiny je stínou zpravodajkou za skupinu SAD, je na cestě, ale ještě tady není. Takže mi dovolte, abych přečetla to, co eh, mi dala. Paní Grapina se omlouvá eh, za to, že se nemůže zúčastnit schůze. A také děkuji zpravodajce Komi za práci, za způsob eh, spolupráce. Většina těch bodů už byla předmětem kompromisu. Například jde o roli ombudsmana, který by měl eh, vyšetřovat se, eh, řešit spory. To by mohlo pomoci malým podnikům řešit problémy s opožděnými platbami. Už to bylo zavedeno v některých členských státech, tedy to demonstrovalo svou štečnost. A paní Grapin je tady. Děkuji, Olgo. Já se omlouvám za to, že jsem eh, přišla tak pozdě, ale moje letadlo bylo opožděné. My už jsme o tom diskutovali i ve Štrasburku. Je tady jenom málo věcí, které se ještě musí vyjasnit. Naše skupina by chtěla podpořit tu myšlenku černého seznamu těch, kteří neplatí, ale změnit to tak, že budeme vlastně chválit ty, kteří platí včas, budeme tam mít tedy ten pozitivní seznam Musela jsem přesvědčit naši skupinu, abychom aby souhlasili s touto změnou. Myslím si, že to bude pozitivní. Možná, že to bude mnohé motivovat k tomu, aby se chtěli na tento seznam zařadit. My chceme, aby tato zpráva donutila členské státy že budou lépe monitorovat provádění této směrnice. Chceme, aby se zlepšila platební eh, morálka, aby se hlavně zlepšilo postavení menších podniků, protože v tom fakturovém řetězci jsou na tom nejhůře malé firmy. A chci ještě zdůraznit těch 60 dní, tu lhutu 60 dní, aby nedocházelo k dalšímu prodlužování opožděných plateb. Doufám, že se podaří dosáhnout dohody s radou a s komisí a že se podaří snížit podíl neplacených nebo opožděných plateb. Víme, že tím chceme usnadnit život malým podnikům, a na tom se asi shodneme se všemi stínovými zpravodaji. Nevím, co už říkala Olga, to je ode mě všechny a jsou to ty hlavní věci, o které jsme už probírali ve Štrasburku a ještě jednou se omlouvám, že jsem přišla tak pozdě. Děkuji, my jsme rádi, že se vám podařilo dorazit za EKR. Normálně by tam měl být pan Šulík, ale za něj tady asi pan Selimovič. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu tu diskuzi protahovat. Chci poděkovat zpravodajce Laře Komi za skvělou práci na tak důležité věci. Poslední technická schůzka proběhla včera a jsem rád, že jsem dostal zprávu, že kompromisy, které předloží zpravodajka, byly přijaty. Nemáme s tím žádný problém budeme pro kompromisy hlasovat a celé to podpoříme. Mnohokrát děkujeme za vaši práci. Mnohokrát děkuji a za zelené pan Šoltes. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za slovo. I já chci poděkovat paní Komi za veškerou práci. A jak už bylo řečeno na zasedání stínových zpravodajů, my jsme proti veškeré diskriminaci vůči veřejným i soukromým orgánům, pokud je o ta platební pravidla. Směrnice o opožděných platbách je velice důležitá. Týká se to platební disciplíny, protože když se to neudělá pořádně, bude to znamenat pro některé podniky katastrofu a bankrot. A to je opravdu vážná věc, abychom se vyhnuli také finanční krizi ze které máme opět strach po roce 2007. Takže já si myslím, že je velmi důležité, abychom se vyhnuli diskriminaci vůči různým sektorům. A druhá věc, na kterou chci upozornit, je to, že je také důležité vyhnout se nebo pokusit se o stejné zacházení, aby nebyly velké rozdíly mezi sektory. Protože jinak to nebude předvídatelné předem. Kromě toho můžeme rozhodně podpořit příklon k té lhutě 30 dnů pro platby. Je velice důležité upozornit, že ty platby nesmí trvat víc než 60 dnů. To je také klíčová věc. Pro platební kázeň. Takže obecně můžu říct, že jsme probrali všechny kompromisní návrhy, jsou velmi dobré, můžeme je podpořit a těšíme se na spolupráci a děkujeme zpravodajce. Mnohokrát děkuji a za Evropskou komisi paní Koera, prosím. Dobrý den. My jsme se podívali na návrh eh, pozměňovacích návrhů a celkově jsme velmi spokojení s tou diskuzí a máme také radost, že opožděné platby jsou opět předmětem pozornosti ve veřejné diskuzi, protože je to opravdu velmi důležitá věc. Mluvili jsme o tom s paní Komi, a jak už také zaznělo na slyšení, které proběhlo v červenci, pořád to ještě postihuje 60 podniků. 60 podniků v Evropské unii pořád nedostává zaplaceno včas. Takže ano, směrnice měla jistý dopad, ale je toho potřeba udělat víc. S velkým zájmem to tady sledujeme a jsme také vděční za tuto diskuzi, protože já myslím, že už přišel čas, abychom se na ten problém podívali, abychom skutečně zajistili, že vytvoříme kulturu včasných pláteb. Já jsem se dívala na ty pozměňovací návrhy, jsou tam velmi zajímavé návrhy. Můžu zmínit také synergii s veřejnými zakázkami. To je velmi důležité, protože obě směrnice se mohou navzájem posilnit. Na jedné straně se řada malých a středních podniků neuchází o veřejné zakázky a hlavní důvod je ten, že mají strach, že nedostanou zaplaceno. A současně účast eh, malých a středních podniků je velmi důležitá, protože to eh, rozšiřuje hospodářskou soutěž, volbu, lepší ceny. Takže je to eh, vzájemně posilující mechanismus. A také je velice důležité, že třeba dělat osvětu. Jsou tedy opatření, kterým bychom skutečně měli přispět ke změně kultury, protože já myslím, že Takové je, je to takové to velké úzké místo, které jsme nic zatím nedokázali vyřešit. Děkuji. A dáme znovu slovo paní zpravodajce. Chtěla bych eh, opravdu poděkovat všem za skvělou spolupráci. Myslím, že eh, náš hlavní vzkaz je, že chceme podpořit ty, kteří eh, pracují dobře a dodržují pravidla a také ve světle vašich poznámek chci navrhnout povinný eh, systém zveřejňování na tom pozitivním seznamu, tím, abychom ještě více posílili jeho roli. Víme, že zejména malé eh, podniky, to je důležité, aby nedocházelo ke spožděním platbám, které je ohrožují, takže ještě dnes vám slibuji, že vám rozešleme ty kompromisní návrhy, které budou, kde budou tyto podrobnosti doladěné. Jak říkala paní eh, předsedkyně, tak 16. prosince eh, se o tom může hlasovat na výboru a potom na první panáce v lednu. Mnohokrát děkuji. A můžeme přejít k dalšímu bodu na pořadu jednání. A to je projednání pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů k zavedení programu CLO pro spolupráci v oblasti cel. Paní Grapín je zpravodajkou, takže prosím, máte slovo. Mulțumesc foarte mult. Děkuji, paní předsedkyně. Já myslím, že je to velice důležitý program. Doufám, že členské státy a komise a rada to také považují za velmi dobrý program. Pokud nefunguje systém cel, má to negativní dopad na ochranu spotřebitelů, na vnitřní trh a na řádnou hospodářskou soutěž. Já chci poděkovat kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy a chci také poděkovat stínovým zpravodajům. Pozměňovací návrhy, které kolegové předložili, eh, vycházejí ze stejného přístupu jako moje zpráva – Chceme, aby ten program byl koherentní a aby plně využíval veškeré synergie s ostatními programy a fondy v Evropské unii. Je to třeba fond proti podvodům a tak dále. Cílem totiž je řídit se principem transparentnosti a přiměřenosti a dosáhnout stejného a nediskriminačního zacházení na vnitřním trhu. Já jsem vděčná za pozměňovací návrh kolegů z ALDE. Rozpočet, který na to byl předělen, nezvažuje případné odstoupení nebo odchod Británie z celní unie. Komise by měla mít nějakou rezervu z té finanční obálky na program, vzhledem k této zásadní změně. Ale my jsme předložili pozměňovací návrhy, takže by se to nemělo odečítat od rozpočtu, který už je tak dost malý. Naši kolegové předložili pozměňovací návrhy, které se týkají řízení, kontrol ze strany cel, cel celníků. Ty požadavky jsou upraveny Musíme zohlednit také politický vývoj společnosti, musíme se tomu přizpůsobit. Naše pozměňovací návrhy také zdůrazňují, že musíme podpořit zprávu cel ve věcech, které se dotýkají informační technologií. Měli bychom umožnit inovativní řešení a celní unie by měla fungovat jako systém, který zajistí rovné podmínky na vnitřním trhu. My jsme upravili přidělený rozpočet. Já i stínový zpravodaj za ALS jsme spočítali, jak by ten rozpočet měl vypadat na základě cen za rok 2018. A v textu je také částka, kterou navrhuje komise. 27. listopadu budeme mít schůzku se stínovými zpravodaji a předložíme stínovým zpravodajům návrh kompromisních návrhů, abychom co nejvíc využili tu schůzku 27. listopadu, aby to netrvalo dlouho. Toto nařízení by mělo být schopno vstoupit do trialogu v lednu a členské státy by to měly co nejdříve zavést. Děkuji a za ELS je to pane. Stefanec jako stínový zpravodaj není tu za EKR, jsem stínovou zpravodajkou já, takže teď přejdu do nizozemštiny. Zpráva paní Grapiny samozřejmě úzce souvisí s další zprávou, zprávou pana Pospíšila. Já myslím, že je důležité u obou zpráv, že je tady vazba Musíme se pokusit o co nejdůslednější přístup u obou věcí. Já mohu podpořit cíle této zprávy. Je opravdu důležité, abychom investovali do kontrol na hranicích. A samozřejmě potřebujeme k tomu odpovídající rozpočet. Často se stává, že nemáme dost peněz, abychom za věci zaplatili. A to má samozřejmě také dopad na kvalitu kontrol, které je možné provádět. Musíme se tedy vynasnažit o to, aby v celé Evropě platily stejné standardy. Není přijatelné, aby některé členské státy měly konkurenční výhodu před ostatními, protože neprověřují tak, jak by měly. Celní kontrola je vždy důležitá a měla by být co nejkvalitnější a nejdůkladnější v celé Evropské unii, bez ohledu na to, kde se provádí. A to bych ráda zdůraznila. A za Alde pan Selimovič. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Neprve mi dovolte, abych poděkoval zpravodajce paní Grapiny za odvedenou práci. Já myslím, že se shodneme prakticky na všem. Program by měl být koherentní, měl by využít synergie s ostatními programy a fondy EU. Měli bychom respektovat zásadu transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení a nediskriminace. Finanční obálka programu by měla být zaměřena především na zřízení elektronického systému podle celního kodexu Unie. My víme, že členské státy jako my mají spoždění v implementaci tohoto systému, nebude to plně eh, rozvinuto do současné lhůty, což je 2020, a proto bohužel musíme odložit ten termín i u další legislativy, ale měli bychom zpracovat obálku s tímto zaměřením. Také chceme podpořit širší cíle programu, posílení aktivit v členských státech, aby se usnadnil obchod a abychom lépe chránili evropské spotřebitele. To je všechno v pořádku. Já myslím, že to jsou všechny věci, na kterých se naprosto shodneme. Ale je tady jedna jediná věc, kde se maličko lišíme, a to se týká Brexitu. Teď finanční obálka programu nezohledňuje náklady, které vzniknou až Británie odejde z celní unie. My nevíme, jestli tam eh, Británie zůstane nebo ne. A o to jde. Závisí na tom, jak bude vypadat smlouva o odchodu, dohoda o budoucích vztazích. A já to nechci zatahovat do této diskuze, ale myslím si, že pokud k tomu dojde, vzniknou z toho velké náklady pro ostatní členské státy. A v takovém případě musíme být připraveni na tuto možnost. Já, mně by se rozhodně líbilo, kdyby Británie zůstala ve celní unii, ale může se stát, že tam nebude. A v takovém případě musíme být připraveni. Když na to nenecháme peníze, když se na to neuděláme rezervu, nebylo by to moudré. Já jsem si naprosto vědom toho, že to může být obtížné při vyjednávání nějakým způsobem vyčíslit tu částku, ale je naší výsadou, co by parlamentu říct, že komise by měla připravit jakousi rezervu pro případ, že se to stane. A můžeme se zamyslet nad tím, kolik bychom chtěli. Já jsem naprosto otevřený vůči všem kompromisům, ale myslím si, že by nebylo moudré, kdybychom se nepřipravili na tu nejhorší možnost. Může se to stát. Bohužel ano. Já bych byl moc rád, kdybychom to nikdy nevyužili. Potom bez jakýchkoliv problémů najdeme nějaké jiné řešení, nějak, nějak, nějak to určitě utratíme, ale měli bychom trvat na tom, že se nějak dohodneme na jaké se rezervě pro případ, že budeme čelit katastrofě, kterou nikdo z nás nechce. Mnohokrát děkuji. Děkuji. A za Evropskou komisi je tady pan Volstrup. Pro, prosím, děkuji. Pardon. Valček, děkuji. Děkuji zpravodajce i stínovým zpravodajům. Naprosto s tím souhlasíme. Pro nás je velice, eh, program velice důležitý, je důležité, aby to byl takový základní kámen Evropské celní unie. Takže si opravdu ceníme této zprávy. V té zprávě je řada pozměňovacích návrhů, které jsou velmi zajímavé z našeho pohledu. Ubírají se stejným směrem, který zvažujeme my. Zejména jde o to, že chceme dále rozvíjet kvalitu celních kontrol. Je pravda, že vazba mezi tímto programem a programem pro vybavení pro celní kontroly je nesmírně silná. Navzájem se to doplňuje. Takže se těšíme na to, že proběhne další diskuze a že budeme mít dobrý program, který plně podpoří cíle celní unie. Ještě jednou děkuji za kvalitní zprávu a za kvalitu těchto návrhů. Mnohokrát děkuji. A možná pár slov na závěr. Spravodajka, pokud chce něco dodat? Velmi stručně. Viděla jsem, že do značné míry se shodneme se zpravodají a s komisí. Samozřejmě takovýto názor nezastával zpravodaj za ELS, ale já jsem to s panem Stefanecem probrala z hlediska těch principů a ta zpráva je důležitá i z toho pohledu, jaký to, jak to předkládám já, anebo pan Selimovič. Naprosto mohu souhlasit s návrhy ALDE. Musíme najít řešení, jak pokrýt tento aspekt. Potřebujeme takový kompromis, abychom přesvědčili i komisi a radu. Abychom měli rezervní fond pro případ, že Británie vystoupí z EU a celní unie. Já doufám, že to nenastane, ale může se to stát, jak říkal kolega. A může se objevit několik věcí. Jediná věc, o které musíme jednat a pro kterou musíme najít řešení, je to, že zpravodaj Alde, a já s ním souhlasím, jak to říká, já, já, já se s ním chci setkat 27. chci, aby tam byli všichni zpravodové, abychom společně rozhodli. Mnohokrát děkuji. Ano, a hlasovat se bude 6. prosince. A tím se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je projednání pozměňovacích návrhů a kompromisních pozměňovacích návrhů k nástroji pro finanční podporu vybavení pro celní kontroly. Spravodajem je pan Pospíšil, ale není tady a nevidím někoho jiného z ELS, kdo by měl jeho poznámky. Ale protože jsou tady všichni stínoví zpravodajové, já navrhuji, že rovnou přejdeme na stínové zpravodaje, takže slovo má pan Kohn. Děkuji, paní předsedkyně. Do posud byla spolupráce v této oblasti velmi konstruktivní. Je eh, jasné, že potřebujeme finanční podporu pro nákup vybavení pro celní kontroly. Já sám jsem minulý týden eh, navštívil podnik, eh, který vyrábí rengeny pro celní kontrolu, protože jsem to chtěl vidět na vlastní oči. A také mě velice zajímá oblast umělé inteligence. A zde je tady jedna otázka, která je velmi důležitá, a to je kybernetická bezpečnost. Já jsem to zohlednil ve svých pozměňovacích návrzích s tím, že jsem si vědom, že je e, potřeba vždy se zaměřit na to, aby v rámci těchto vybavení pro celní kontroly se respektovaly bezpečnostní opatření. Musíme opravdu dobře sledovat, které zahraniční firmy nebo jaký mají přístup eh, k takovýmto eh, vybavení. Musíme být opravdu velmi opatrní, protože se vytvářejí údaje na hranicích a je potřeba definit, definovat, jaké údaje se budou schromažďovat a kdo bude mít k těmto údajům přístup. Teprve potom eh, budeme moci pracovat kvalitně a budeme muset být obezřetní, protože nejedná se o to, že bychom nějakým eh, způsobem eh, vyplňovali mezery, ale důležité, abychom měli dobrou ochranu pro náš vnitřní trh. A za EKR já jsem stínovou zpravodajkou, takže budu hovořit nizozemsky. Texty, které nyní předkládá komise a pan zpravodaj jsou dobrým základem pro to, aby se e, pracovalo na provozním nástroji, který by poskytl finanční e, podporu pro vybavení pro celní kontroly. A chci zde ale zúraznit jeden bod, který považuji za velmi důležitý tak aby se zaručila rychlá výměna údajů, aby tato výměna byla rychlá a snadná. Mám na mysli, že je potřeba financovat potřebný software, eh, proto aby se eh, prováděly správným způsobem kontroly na hranicích eh, tedy na celnici, pardon. Komise se soustředí na tu na hardware, ale musíme se také zaměřit na software. Je to důležité proto, aby schromažďování údajů a jejich výměna mohla fungovat pružně mezi členskými státy. Ano, samozřejmě zaměstnanci musí být dobře proškoleni, aby mohli obsluhovat tento software. Trvám na tom, že je velice důležité proškolit celníky. Za Alde pan Lokegard. Eh, máte poznámky eh, pana Loke Garda? Eh, já se omlouvám, já jsem neslyšel dotaz. Já se ptám, zali máte poznámky pana Loke Garda. Ano, ano. Dobře, tak my budeme pokračovat s komisí. Pan Valče. Děkuji. Já budu také velmi stručný a pohovořím eh, podobně jako v případě celnic. Eh, my si eh, Velmi ceníme kvality této zprávy, děkujeme za podporu a za to, že podporujete polivalentnější a harmonizovanější kontroly, protože tak se zlepší kontroly, které jsou součástí Eh, kontroly hranic a eh, celní unie, a což samozřejmě lépe ochrání Evropskou unii. A chtěl bych se eh, vrátit k těm trošku odlišným mm, oblastem působnosti, co se týče eh, celnic eh, a hranic, protože ten software, který eh, potřebují celnice, tak to je většinou pokryto celními programy. My chceme, aby se vybavení pro celní kontroly soustředilo tyto programy na vybavení. Oba dva tyto nástroje, jak už bylo řečeno, jsou velmi úzce propojené používá se s stejný mechanismus na zprávu těchto programů, ale jeden se soustředí na vybavení a ten druhý se soustředí na obecnou podporu pro fungování vybavení, eh, budování eh, kapacit, eh, zlepšování dovedností. Takže to jsem chtěl takto vysvětlit. Ještě jednou děkujeme za kvalitní a zevrubnou práci, děkujeme eh, za tuto zprávu a myslíme si, že je to opravdu dobrý základ pro eh, nástroj, abychom eh, pracovali ve prospěch Evropské unie a celní unie. Děkuji. A o tomto návrhu se bude hlasovat 6. prosince. A tady vidím, že přichází náš pan zpravodaj. Právě jste přišel včas. My jsme hovořili o vašem bodu. Nevím, zali k tomu chcete eh, něco eh, dodat. A je to poučení eh, pro všechny, abyste chodili včas, protože zdá se, že je to dnes trošku problém. Tak prosím, vaše závěrečná slova, prosím. Dámy a pánové, dobrý den. Když dovolíte, řeknu několik vět k průběhu projednávání navrženého nařízení. Schromáždili jsme celkem 70 pozměňovacích návrhů. Děkuji všem kolegům, kteří se tímto tématem zabývali a můj tým v tuto chvíli zpracovává tyto návrhy a připravuje případné kompromisy. Chci konstatovat, že máme již připravené dva kompromisní návrhy a předpokládám, že přibydou Eh, ještě další. Dovolte mi nyní se vyjádřit eh, k některým hlavním myšlenkám a tématům, které v pozněcích návrzích eh, byly nastoleny. Nejprve několik poznámek ke kolegům ze sociální demokracie. Chci konstatovat, že souhlasím s myšlenkou, aby nově pořizovaná pořizované vybavení v rámci tohoto programu bylo technicky co nejmodernější. určitě takováto specifikace eh, může být do návrhu doplněna a také je možné specifikovat aby se dbalo na dopady na životní prostředí a bezpečnost eh, a i kyberbezpečnost. Eh, otázka potom je jak ta regulace má vypadat o tom povedeme ještě debatu tak aby ta regulace nebyla příliš restriktivní ale určitě doplnění důraz na modernost a životní prostředí s tím souhlasím. Eh, nesouhlasím však s myšlenkou, eh, aby celní kontroly byly harmonizovány a uniformovány. Pan kolega Kohn uvádí, že v některých z těch návrzích uvádí, aby právě k takovéto harmonizaci a uniformitě celních kontrol došlo. Já osobně se domnívám, že kdybychom přijali tyto návrhy, tak by šlo o přílišný zásah do kompetencí jednotlivých členských států a mohli bychom se tak dostat do eh, rozporu s principem subsidiarity. Tedy toto téma ještě bychom měli si dojasnit. Eh, osobně se také domnívám, že samotná harmonizace a uniformování celních kontrol nesouvisí se samotným tématem zlepšení vybavení eh, jednotlivých, jednotlivých celnic. Co se týče návrhu od kolegů z ALDE, chci konstatovat, že zde podporuji jasnější vymezení pravidel využívání vybavení celních kontrol k takzvaným dodatečným účelům. Už jsem to zmiňoval ve svém úvodním slovu, když jsme naposledy debatovali návrh tohoto nařízení. Je nutné definovat eh, ono dodatečné využívání, aby zkrátka eh, zařízení nebyla využívána v rozporu s účelem eh, tohoto nařízení. Eh, podporuji také důraz na zohlednění kyberbezpečnosti při výběru a nakládání s vybavením celních kontrol. Tedy to jsou návrhy od kolegů ALDE, kde se shodneme a kde nalezneme kompromis dovolte mi však se pozastavit nad jedním z návrhů kolegů z alde a to konkrétně nad článkem eleven odstavec three kde se hovoří o standardech vybavenosti o takzvaném minimálním a optimálním standardu. já jsem na toto téma upozorňoval také při poslední rozpravě kdy jsem kladl otázku zástupcům komise jestli je opravdu nutné či vhodné zachovat oba levely obě, oba úrovně standardu Eh, po debatě s odborníky a se zástupci komise jsem nakonec došel k názoru, že by měl být stanoven pouze jeden technický minimální standard, aby nedocházelo k nedorozumění v souvislosti právě s dvěmi definicemi standardu. Kolegové z ALDE svým pozdělacím návrhem eh, doplnili takzvanou definici minima vybavení pro celní kontroly což mně přijde z hlediska právního poněkud nejasné a ne zcela specifické jsem připraven v této věci hledat kompromis a rád bych se také právě kolegů z ALDE zeptal, co je přesně pod termínem definice minima vybavení pro celní kontroly myšleno a zda se to liší od mého návrhu definovat jeden minimální standard vybavenosti e, pro celní kontroly. Mám pocit, že uvažujeme stejným směrem, to znamená mít jednu definici úrovně eh, minimálního standardu a spíše se lišíme ve formulaci než eh, bychom měli rozdílný věcný pohled na daný problém. Eh, děkuji paní předsedkyni výboru za předložené pozměňovací návrhy. Souhlasím s myšlenkou, že by v rámci programu měla být poskytována finanční podpora nejen pro vybavení pro celní kontroly, ale i pro software, jak bylo navrženo. Eh, podle mého názoru je však třeba jasně vymezit, že se musí jednat o software přímo spjatý s využíváním tohoto vybavení, aby opět nedocházelo k možnému zneužívání programu k jiným účelům, než ke kterým mají být peníze prostředky využity. Nejsem však proto, abychom do textu zahrnuli i to, že tímto nástrojem mají být financovány i výdaje na školení či výměnu dat mezi členskými státy. A to proto chci upozornit eh, na bod odůvodnění číslo 13 tohoto nařízení, kde se přímo uvádí, že dodatečné aktivity vztahující se k celním kontrolám, jako je právě například školení o způsobu zacházení s vybavením, budou financovány z jiného programu. Tedy mám za to, že otázka financování školení je řešena konkrétně již v tomto nařízení a není třeba to tedy v textu pozměňovacím návrhem upravovat. Ale i zde jsme připraveni samozřejmě vést o tom debatu. E, pak tu máme návrhy od kolegů z EFDD, kde považuji za opodstatněný návrh, který klade důraz na to, aby komise ověřovala a porovnávala kvalitu celních kontrol které přijaly finanční eh, příspěvky na zakoupení nového vybavení. To znamená, abychom měli zpětnou kontrolu, jak byly finanční prostředky využity a zda opravdu vedly ke zkvalitnění eh, samotné celní kontroly. Nesouhlasím ale s tím návrhem kolegů z EFDD, že by z tohoto nástroje bylo financováno celých 100% výdajů na vybavení pro celní kontroly. Toto považuji za demotivační. Myslím si, že je správné zachovat určitou míru spoluúčasti členských států. Je to podle mého názoru důležité i proto, aby ty prostředky, které jsou určeny, byly dostačující. Nehledě na to, že tak budeme schopni pokrýt i více příjemců. A, jsem také dále zdrženlivý u dalšího z návrhu kolegů z EFDD, kde právě je pokus o to zdůrazňovat Eh, harmonizaci celních kontrol. Opět říkám, že harmonizace celních kontrol, způsob tedy provádění celních kontrol s tímto nařízením přímo nesouvisí, souvisí s ním pouze nepřímo a je opravdu otázku, zda bychom tím neporušovali princip subsidiarity. Já bych se osobně zdržel u toho, abychom co nejlépe, nejefektivněji rozdělili a využili finanční prostředky, které jsou v tom nařízení určeny. Tolik tedy moje zpráva, děkuji. Thank you very much. Um, and with this we can close this... Děkuji, myslím, že tím můžeme uzavřít tento bod a přejít k dalšímu bodu, což je... Eh, jsou zástupné žaloby, kde musíme zvážit pozměňovací návrhy. A pan de Jong má slovo. Děkuji vám, paní eh, předsedkyně. Je to eh, velmi zábavné, tato zpráva. Je to v podstatě jako loď eh, veslařská, kdy eh, jeden z těch veslařů spadne do vody, ale současně tady také fouká silný vítr. Takže pro některé stínové zpravodaje si to vyžadovalo více času, pro některé to bylo jasné od začátku že chtějí dosáhnout co nejrychlejšího pokroku. Potom jsme to museli konzultovat eh, s výborem Jury, kde to také chtěli co nejvíce urychlit. My jsme na to chtěli zase vynechat, ponechat více času. A nakonec se nám podařilo eh, dodržet ten časový harmonogram. My jsme se s nimi setkali ve Štrasburku. Vy jste tam byla, paní předsedkyně, to bylo velmi užitečné. Musím říct, že ta atmosféra na Jury se zlepšila výrazně. I eh, komunikace s panem eh, Didierem, s pravodajem na Jury, je vynikající a doufám, že se nám zítra také podaří to stanovisko schválit, abychom potom mohli dále o tom jednat s výborem Jury. Myslím, že se nám podařilo dosáhnout velkého pokroku i přes eh, rozpory. Bohužel se nepodařilo vyhovět všem stínovým zpravodajům ještě organizaci té schůze ve Štrasburku, ale měli jsme několik těch schůzek, měli jsme také neformální kontakty a Já bych chtěl poděkovat ještě sekretariátu IMCO. Myslím, že nám eh, pomohli výrazným způsobem panu Čavákovi. Myslím, že díky vám eh, se nám to práci podařilo Eh, připravit a díky tomu máme ty kompromisy. Ale teď k obsahu je tady šest kompromisů, nezdá se, že jich je tolik, ale když se podíváte na to, kolik to pokrývá těch jednotlivých pozměňovacích návrhů, tak těch šest kompromisů pokrývá většinu z nich. Ne všechny ty kompromisy podporují všichni stínoví zpravodajové, ale zdá se, že máme podstatnou podporu pro většinu z těch kompromisů. Řekl bych většinovou podporu. Eh, pokrýváme tím rozsah působnosti směrnice, to je také důležitá věc. Ten první kompromis je o minimální harmonizaci, na tom se všichni shodneme. Ten druhý kompromis se týká rozsahu. Tam ještě to nemáme dořešené. Eh, to by mělo být reflektováno v tom hlasovacím seznamu. Potom jde o tu přílohu, kde jsou vlastně uvedeny všechny směrnice, kterých se to bude týkat. Když víme, co je v té příloze, tak to potom usnadňuje hlasování o tom rozsahu. Potom máme kompromis o kvalifikovaných subjektech kteří eh, mohou eh, předkládat ty zástupné žaloby, potom jsou to zákazy a nápravná opatření a poslední, já se to musím podívat, se týká přípustnosti těchto žalob a nákladů na řízení. Těším se na zítřejší hlasování, asi to bude velmi eh, napjaté. Pokud se podaří eh, schválit všechny kompromisy, tak to bude konzistentní. Pokud eh, některé neprojdou kvůli nedostatku většiny, tak jsem zvědavý, jak ten výsledek bude vypadat. Pro mě je přijatelné všechno, ale bude trošku pak problém s tím, že si to nebude vzájemně odpovídat se zbytkem té směrnice. Děkuji ještě jednou všem s zpravodajům a těším se na diskuzi. Děkuji vám. Teď eh, stínový zpravodaj za EPP je tady pan Šváb. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád souhlasil s kolegou De Jongem. Zatím to bylo velmi konstruktivní jednání. Díky sekretariátu se nám podařilo projednat um, velkou část toho velmi komplikovaného, eh, velmi komplikované problematiky ale musíme si uvědomit, že tato zpráva bude mít obrovské dopady na členské státy, na jejich právní postupy. A je tady proto velké riziko, že by to nemuselo dopadnout dobře. Jako EPP ale si také uvědomuje, že proto je politická podpora Nechceme bojovat proti větrným mlínům a proto chceme velmi přesně poukázat na to, co nám pořád vadí. Náš hlavní problém je totiž to, že ať už tady uděláme cokoliv, tak by to mělo být ve prospěch spotřebitelů. A ne právníků nebo kohokoliv jiného. A proto máme zájem na těch pojistkách. které tady eh, mají ošetřovat některé eh, eh, z těch aspektů. Myslím, že ten návrh komise jde dobrým směrem. Například kompromis 5 je velmi jasný. My jsme rádi, že pan zpravodaj s tím souhlasil. Jde tady jasně o to, že ti spotřebitelé, kteří utrpěli nějakou újmu a mohou vyhrát takový sport, tak se mají přihlásit eh, k tomu eh, řízení aktivně. To je důležité, protože například eh, v jednom podobném sporu, v kolektivní žalobě ve Spojených státech, ty právníci vypočítali svůj honorář na základě všech, celého, všech těch žalobců, ale na konci dostali jenom 5%, je tedy Musí tady být tedy pobítky pro to, aby co nejvíce spotřebitelů se přihlásilo o náhradu škody. A proto je ten kompromis velmi dobrý. A jsme rádi, že to tak je možné. Myslím si, že v Evropě je také potřeba, aby všichni žalobci byli známí. To je právní tradice. Pokud někdo koupí Volkswagen, tak to není vždy stejné auto, vždycky to je auto, které má jiný počet kilometrů, jiný motor, eh, jiný rok výroby a když to všechno dáte, na to podáte jednu žalobu, tak možná ten, kdo si koupil to nejdražší nebo to nejlevnější, tak nedostane stejnou poměrnou část té náhrady. To bychom tam neměli přijímat. A v tom ohledu ten kompromis nezlepšuje ochranu spotřebitelů a proto ho nebudeme moci podpořit. Kompromis 2 je pro nás také problematický, je to červená linie, neměli bychom rozšiřovat rozsah toho návrhu. Měla by to být minimální harmonizace, členské státy si to mohou eh, dále rozšířit, ale neměli bychom to rozšiřovat my, protože bychom tím zacházeli příliš daleko. Jinak si myslím, že je důležité u toho kompromisu jedna najít kompromis, kde je možné se obrátit eh, s žádostí o náhradu škody. Bohužel naše připomínky nebyly zohledněny, což je zase riziko nejenom pro spotřebitele, také pro společnosti a také pro evropskou ekonomiku, protože pokud se nepodaří zajistit to, že Eh, s jednou újmou můžete dostat jedno očkodnění, že nebudete moci žádat o to očkodnění několikrát, protože to nemůže být eh, férové k někomu. Kompromis jedna je pořád lepší než ten návrh komise, takže my to můžeme podpořit. A potom další případy. My souhlasíme s tím, že není možné to financovat třetími stranami zaměření na spotřebitele. Možná někde v tom textu máme pocit, že by to mohlo být sformulováno lépe. Ale víme, že tady je politická podpora dalších skupin, takže proti tomu nebudeme bojovat, ale ještě pořád bychom to rádi vylepšili. Ty eh, kompromisy, které se zmínil, jsou pro nás klíčové. Pokud se nám to nepodaří vylepšit, tak možná nakonec budeme hlasovat proti. Děkuji za SAD. Je tady paní Rozier nebo není tady paní Hozier, nebo jestli někteří z eh, jejich kolegů chtějí nahradit. Pokud ne, tak pan Sulík za Eckhart tady také není. V tom případě pan van Miltenburg. Děkuji, paní eh, předsedkyně. Já bych chtěl zase poděkovat panu zpravodajovi eh, za jeho práci. Je to věc, která by mohla výrazně zlepšit ochranu spotřebitele v Evropě, jak už tady bylo řečeno, Rozhodně to nebylo jednoduché pro všechny zúčastněné. I EPP to teď říkala. Jsem eh, rád, že se nám podařilo dohodnout se na některých důležitých věcech, například o té minimální harmonizaci, ale také například je to téma transparentnost a požadavky na transparentnost, kvalifikované subjekty. Potom další důležitá věc v této oblasti se týká článku 5 to jsou ty příkazy nebo zákazy, pardon. A pokud hlavním cílem této směrnice je zlepšit ochranu spotřebitele posílením toho mechanismu prodávání hromadných žaleb, tak je potřeba se postarat o to, aby nešlo ke snížení té současné úrovně ochrany a proto bychom se měli držet toho původního textu komise. Co se týče dalších věcí, jako je rozsah působnosti, Zdá se, že se nepodařilo najít kompromis, který by vyhoval všem. My můžeme eh, podpořit rozšíření té působnosti, a musím to ještě skonzultovat se svými kolegy. Jako stínový zpravodaj k tomu dám plus, ale eh, v rámci ALDE to ještě musíme probrat, ale mně to přijde v pořádku, jestli to jeden ze způsobů, jak najít kompromis. Dále chci ještě zdůraznit, jak důležité tato zpráva je, musíme tady prosadit eh, eh, pohled IMKA. Doufám, že to nestratíme ze zřetele, že o tom budeme zítra hlasovat. Pro mě tady žádné červené linie nejsou. Myslím, že je důležitější, abychom eh, toto stanovisko dokázali přijmout. Potom o zohlední jury ale myslím, že v okamžiku, kdy začnete vytahovat červené linie, tak by mohlo dojít k odmítnutí toho stanovisko. My jsme předružený výbor. Asi není možné předpokládat, že všechno se podaří tam prosadit. Takže buďte co eh, eh, nejflexibilnější, prosím. Děkuji. Teď komise, pan Galindo. Paní Galindo. Děkuji, eh, paní předsedkyně. Já chci poděkovat eh, pravodajům a členům tohoto výboru. Je to velmi složitá právní věc, také citlivá. A také ten harmonogram byl velmi ambiciozní ten se vám zatím podařilo dodržet. Děkuji vám za vyjádřená stanoviska, za projednání těch kompromisů. Dovolte mi, bych řekla několik věcí ke kompromisům. Minimální harmonizace, chci potvrdit, že to skutečně je smysl návrhu komise. Možná, že článek 1.2 nebyl úplně jasný. Jde tady o myšlenku že bychom byli rádi, aby členské státy přijaly tyto zástupné žaloby. A pokud ty podmínky budou odpovídat našemu návrhu, tak potom české státy mohou si nechat ty své systémy, které tomu budou odpovídat. Pokud se budou myslet, že je to ještě užitečné. Co se týče rozsahu působnosti, tady jsme chtěli zkombinovat dvě věci. Jednak se zaměřit na všechna odvětví, která jsou relevantní pro spotřebitele, a také to mm, uvést do souladu s různými evropskými zákony v různých oblastech, které také upravují vztah mezi spotřebitelem a obchodníkem nebo prodejcem. Chceme, aby to odpovídalo té hospodářské realitě, ale aby to také bylo přesné v tom, kterých odvětví a kterých práv se to týká. Už jsme řekli, jak tady na Jury, že byly vzneseny různé požadavky, jak v parlamentu, tak i z rady o těch kvalifikovaných subjektech. My eh, na tom ještě dále pracujeme v komisi. Myslím si, že možné bude potřeba zavést dotyčná kritéria, například o transparentnosti financování, abychom tím nezakázali úplně soukromé zdroje financování. Takže vítáme eh, pozměňovací návrhy v tomto smyslu. Co se týče měn u článku 6, což je asi klíčový Eh, klíčová součást tohoto návrhu. Tak jsme trochu znepokojeni pozměňovacím návrhem, který se týká eh, prohlášení nebo rozhodnutí o prohlášení. A my bychom byli rádi, aby se to omezovalo pouze na ty případy, kdy nevznikla srovnatelná újma, která by se těžko kvalifikovala. Eh, my tady mluvíme o výjimečnosti ale možná, že by to mělo být více omezeno. Kromě vyloučení těch eh, případů s malou hodnotou, by to mělo možná stavat i na případy, kde je to jednoduché kvantifikovat. A potom té možnosti, že by se podávalo více žalob u k jednotlivým újmám. Bychom byli rádi, aby to s mezinárodním právem, s nařízením Brusel 1. Takže nemůže docházet k násobení soudů, na které se žalobci budou moci obracet. V podstatě to bude eh, země toho prodejce nebo země, kde došlo k újmě. případě, že stejné strany se budou obracet na několik různých jurisdikcí, tak by to znamenalo, že budou platit i kolizní normy eh, v Bruselu 1. Náš návrh by mohl tu situaci spíše zlepšit, protože co to bude vyžadovat koordinaci a výměnu mm, příkladu osvědčené praxe mezi různými kvalifikovanými subjekty, které by mohly mít nárok na podávání podobných žalob. Text to týká i případu, kdyby jedna, jedna zástupná kvalifikovaná jednota mohla zastupovat ostatní potenciální žalobce, což by mohl být domovský stát eh, obchodníka. Ještě jednou chci poděkovat za ten obrovský kus práce, který jste na tom odvedli. Doufám, že se nám podaří dodržet ten velmi ambiciozní harmonogram a samozřejmě pokud budete potřebovat, tak rádi vám poskytneme jakoukoliv technickou pomoc, pokud ji budete potřebovat. Thank you, and some final words. Děkuji. Eh, děkuji za tato slova a závěrečná slova pronese pan eh, Jong. Já budu eh, stručný. Komise také zareagovala na otázky jurisdikce, tak jak se na to ptal pan Andreas Schwab. Ale to mi také dělá starosti. My nechceme, aby se žaloby napříč Evropou řešily různým způsobem. A potom to, jak o tom hovořila komise, Eh, že je eh, potřeba se držet stávajícího rámce a máme to v kompromisu jako nový eh, bod odůvodnění a že to nebude ohroženo, že tam bude jedna jurisdikce a v případě, že ten signál je, že bude stanovena jedna jurisdikce, protože jinak by se jednalo o fragmentaci, kterou si nikdo nepřeje. A potom obecněji já Eh, rovněž si nepřeji, aby vítězi zde byli právníci. Myslím si, že vítězi by měli být spotřebitelé. To si myslím, že eh, ohledně tohoto existuje dohoda mezi stínovými zpravodaji. Eh, vždy můžeme žádat o, větší pokrok a mm, Eh, já je mám eh, plusku eh, na hlasovacím seznamu, co se týče kvalifikace těchto určitých subjektů. Já s tím nemám problém že by se nemělo jednat o obchodní žalobu, eh, která je nepřímo eh, pro eh, vykazování zisku. Mám třeba na mysli nějaké poplatky, které nejsou ziskem v samotném slova smyslu, ale mohou být přínosem. A potom co se týče eh, veřejných soudů, tak potom eh, nepřímo ty spotřebitelské organizace by mohly eh, těžit z toho, že by podávali kolektivně žalobu, ale veřejný soud nepřímo znamená větší podpora pro spotřebitelské organizace. A to je tedy za těmi zástupnými žalobami. Máme tady dobré záruky a chtěl bych poděkovat nebo souhlasím s eh, Matesem Ldenberkem, že je eh, lepší mít eh, stanovisko, které třeba není stoprocentně akceptovatelné pro všechny, protože tady existují velké rozpory mezi politickými frakcemi, ale vzhledem k tomu, že existují Eh, různé diskuze a že existují i lepší texty, které jsou třeba na jury a my máme eh, sdílenou pravomoc v této oblasti a my samozřejmě potom eh, o tom budeme informovat a uvidíme, jak se to bude dále vyvíjet v rámci jury. Děkuji. Děkuji, ano, budeme o tom hlasovat zítra. A nyní je na programu poslední bod dnes eh, odpoledne a je to posouzení kompromisních eh, návrhů ohledně podpory spravedlnosti a transparentnosti pro podnikové užitele internetových eh, zprostředkovatelských služeb a paní Šaldemoze je naší zpravodajkou. Prosím, Kristel, máš slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit dánsky. Děkuji. My už jsme na polovině eh, naší eh, eh, práce zprávy Imko, co se tedy týče podpory spravedlnosti v rámci internetových zprostředkovacích služeb. Já jsem předložila 19 pozměňovacích návrhů a zatím ještě nemáme úplně eh, hotové. Pokrok je pomalý, to musím říct, že existují tady určité překážky. Na radě už se dohoda blíží a já doufám, že také dospějeme k dohodě a že budeme moci odhlasovat tuto zprávu 6. Eh, prosince a že budeme moci eh, zahájit eh, trialog s rakouským předsednictvím v prosinci. Já bych si přála, abychom dosáhli politické dohody ještě za rakouského předsednictví. To je můj cíl a takový to je můj program. Uh, Práce je komplikovaná, ne v tom mm, špatném slova smyslu, ale je to komplikované z toho důvodu, že musíme zapojit Jury a ITRE. Eh, protože nejsme tedy eh, výlučným eh, výborem. Na setkání stínových zpravodajů ehm, byli přítomni zpravodajové z jury a zúčastnili se diskuze. Co se týče obsahu. Nebudu procházet všechny kompromisní návrhy, protože je to příliš eh, dlouhé a komplikované, ale je tady jedna věc, eh, která je eh, komplikovaná a doufám, že nalezneme rovnováhu. A to je otázka těch operačních systémů. Eh, jestli budou tyto systémy pokryty v tomto návrhu nebo ne. Jak už jsem řekla, je důležité, abychom se postarali o to, aby platformy nepoužívaly své operační systémy proto, aby se vyhny, vyhnuli eh, pravidlům, které jsme stanovili pro platformy, co se týče spravedlnosti a transparentnosti. Zároveň je také problematické, pokud budeme nahlížet na operační systémy jako na důležitou část, protože e, jedná se pouze o operační systémy nebo i o mobilní zařízení, to je komplikované. E, musíme to tedy celé obrátit a říci si, proč je pro nás důležité, zdali by měly být operační systémy součástí návrhu. A to proto, protože se chceme vyhnout tomu, aby onlineové platformy zneužívaly operačních systémů eh, a mm, potom nesplňovaly eh, podmínky ani lhůty. My jsme přišli s několika návrhy ohledně toho, jak bychom eh, zabránili tomu, aby se eh, operační eh, systémy vyhnuly této legislativě. Máme tady doložku, pro, která toto řeší, protože internetová platforma by se neměla vyhnout nové lhutě, pokud jde o plnění podmínek a nechceme, aby se vyhnuli pravidlům tím, že změní svůj operační systém. Doufám, že k tomu budeme mít eh, pravidla, protože pokud se nám to nepodaří, tak to bude mít vliv na ostatní pozměňovací návrhy. Jsem tedy ráda, že jsme dosáhli pokroku v jiných oblastech. Eh, měli jsme zajímavé diskuze o černém seznamu a také jsme diskutovali o tom, jak můžeme dát do rovnováhy otevřenost v, tom, v těch parametrech, které se e, týkají pořadí a nalezli jsme tedy rovnováhu v mnoha z těchto oblastí. Mm, v rámci e, politických skupin je zajímavé e, pozorovat, jak to funguje, když se snažíme nalézt většinu pro kompromisy. Já pořád ještě doufám, že všechny politické skupiny budou moci být součástí pozměňovacích návrhů. Nevím, zali se to podaří, ale doufám, že nalezneme takové rovnováhy, tak aby většina eh, politických frakcích eh, nalezla svoje podněty odražené v textu. Je ale důležité, aby eh, všichni trošku ustoupili moje eh, vlastní politická skupina, já sama, všechny eh, politické frakce musí být flexibilní. Existují tady určité překážky, my na nich ještě pracujeme, ale zatím jsme ještě tedy eh, nedošli, nevypršila nám ta lhuta. Budeme o tom hlasovat 6. prosince. Příští týden budou dlouhá vyjednávání, setkání stínových zpravodajů. Eh, máme eh, dobrou podporu eh, mezi našimi zaměstnanci a také mezi sekre- dobré zaměstnance v sekretariátu IMKA a děkujeme jim tímto za tuto podporu. 19 kompromisních návrhů. V případě devíti z nich jsme blízko dohodě. Máme tedy problémy s těmi operačními systémy a doufám, že budeme moci zahájit vyjednávání s rakouským eh, předsednictvím, že už se to podaří v prosinci, oni si to také přejí. Eh, zapojíme do toho Itra a Jury. Itre a Jury a mm, děkujeme také jim za práci na kompromisních návrzích. Jsem optimistka, ale musím říci, že Eh, věci doposud jednoduché nebyly. A doufám, že všichni kolegové prokážou flexibilitu, protože jinak to nezvládneme. Děkuji a než dám uh, slovo dále, tak Andreasi, uh, dáme slovo panu uh, Andreasi, vezme si slovo místo pana Žuvana, tak než ti dám slovo, já bych zde chtěla přivítat skupinu návštěvníků Vítáme vás. Eh, eh, pokud eh, chcete poslouchat svoji mateřštinu, tak máte nizozemštinu. Děkuji, pane předsedkyně. Já děkuji panu Šuvanovi a paní Šaldemose za práci. To, co řekla, je ano, logické, eh, samozřejmě se tam neodrazí všechno to, co bychom si přáli v tomto textu, nedokážeme to všechno prosadit a pan Žuvan je názoru, že jsme eh, dobře pokročili, co se týče pořadí a potom co se týče eh, různého přístupu a potom pokud je o provádění Eh, tohoto eh, nařízení ze strany členských států. Ano, eh, samozřejmě obecně se musíme zamyslet nad tím, jak chceme hodnotit právo hospodářské soutěže ex post v platformové ekonomice a jak proaktivně budeme z hlediska ex ante protože tady existují předpoklady, které je Eh, nutně eh, plnit, eh, co se týče práv hospodářské soutěže. Jsou tady pravidla, která musí platit i v oblasti digitální technologie. A nemůžeme říci, že toho uděláme méně nebo jenom to, co si přeje komise, i když samozřejmě víme, že na radě už k tomu existují jasné postoje a to vítáme. A jménem pana Žuvána bych chtěl pohovořit o černém seznamu, to znamená ten obecný zákaz obchodních praktik a je potřeba upřesnit, co je tím eh, myšleno a eh, samozřejmě je potřeba ehm, zohlednit to, že eh, diskuze probíhá mezi stínovými zpravodaji a že se ubírá správným směrem. A potom je ehm, důležité říci, že podporujeme paní zpravodajku Šaldemoze a nejenom co se týká zapojení systému, Eh, které používají eh, údaje, také v rámci oblasti působnosti. A potom, co se týče té otázky eh, související s mechanismy pro řešení, tak aby fungovaly tak, aby uživatelé i spotřebitelé, ale i platformy, aby ta práce se pro ně zjednodušila. My jakožto ELP jsme přišli se třemi návrhy. a je eh, potřeba, abychom dosáhli eh, schody s ostatními frakcemi, ale my jsme přesvědčeni a i eh, kolega Žuvan je přesvědčen, že dosáhneme pokroku společně s paní Šaldemose. A co se týče těchto platform, a pokud toto všechno zde v parlamentu neošetříme nyní, tak určitě to budeme muset řešit později. Takže proto je důležité, abychom pokročili ku předu co nejrychleji. A za EKR pan Dalton. No, krát děkuji, paní předsedkyně. Já bych taky rád poděkoval, nebo na úvod bych rád poděkoval uh, Kristě za to, co dělá jako zpravodajka. Já myslím, že to není snadný úkol, zvlášť eh, když vezmeme v úvahu tu dynamiku skupiny, vystavila příliš mírná. Ale já tak eh, zdvořilý nebudu upřímně řečeno. Od e, stínového zpravodaje z ELS máme nerealistické a omezující návrhy. Něco takového jsem ještě neviděla. Já zastupuji tuto skupinu. Samozřejmě my podporujeme přístup paní Šaldemoze, ale nemůžu souhlasit s přístupem ELS. To je obvyklé frakce, ke které bychom měli přirozeně blízko, ale v tomto případě je to velmi omezující a nerealistické, tyto cíle. A odpuzuje nás to i všechny ostatní a bude mnohem těžší nějak se dohodnout. Ale chci říct jasně, že já podporuji váš přístup. Myslím si, že je to správně. Od počátku jsem měl ten názor, že návrh komise je dobrý, vyvážený, řeší problém, ale odlehčeným způsobem. S tím, že budeme mít později možnost zajít dál a já myslím, že to je správný přístup. Nicméně, to, kam se to teď ubírá, bohužel jsme k tomu nuceni, vzhledem k tomu, eh, co vyplynulo ze stín, z schůzky sněmových zpravodajů, vypadá, že některé kompromisy jdou moc daleko. Například zavádíme povinnost pro platformy, online platformy, které nejsou offline v normálních obchodech, jenom proto, že je tam větší dosah, takže já se obávám, že je to mnohem restriktivnější. Na některých místech uznáváme, že regulace při prostředníku online není snadná, že trh se rychle vyvíjí a nevíme, jak se bude vyvíjet do budoucna. Nejlépe je to vyjádřeno v tom úkolu, který chceme, což je ta observatoř platforma, ale zároveň máme návrhy, kde se uvádí, že už víme, co budou ty platformy dělat, takže bychom stejně měli něco upravit, přestože vlastně nevíme, co budeme upravovat. Já myslím, že klíčové v tomto návrhu je rozšíření na operační systémy nechápu, jak z toho někdy byl problém, protože máme jenom jednu velkou platformu, víme všichni, kdo to je. Operační systém jednoznačně není platforma. Nemůže to být v nařízení, které je učeno pro platformy pro podniky, pro vztahy mezi podniky. A zahrnu tam všechny operační systémy, které nemají platformy, protože chceme tu jednu velkou, která má. Takže já nesouhlasím s tím rozšířením, ale souhlasím s tím, co navrhuje zpravodajka, o čem mluvila zpravodajka, jak, se, eh, jak zajistit doložku proti zneužívání, abychom zabránili některým z těch věcí, které v podstatě vedly k tomuto návrhu. A pokud máme obavy ve vztahu k té jedné platformě, tak využijeme tuto doložku o eh, zabránění obcházení. A pokud jde o parametry pro pořadí, tady musíme být také velmi opatrní. Podle mě nemůžeme nutit platformy, aby zveřejňovali všechny parametry, které sestavují algoritmus pro hledání na internetu. Je to přece jenom jejich eh, duševní vlastnictví, je to jejich podnikání, když je všechny přinutíte, aby to uvedli, stanou se dvě věci. Za prvé, zničíte všechny malé platformy v Evropě, protože v tu chvíli, kdy něco takového poskytnou, bude to někdo kopírovat. Převezme to větší platforma. A za druhé, Podniky to taky získají, jakmile budou znát ten algoritmus a to také prospěje jenom velkým podnikům. Já myslím, že rozhodně musíme tyto věci chránit a potřebujeme rovnováhu. Já chápu, že musíme někde ustoupit, ale musíme chránit algoritmy, protože to je právě dušení vlastnictví platform, z toho vychází jejich podnikání a bez toho to fungovat nebude. Kromě toho mě trošku dělá starost, že v některých oblastech se trošičku odchylujeme od úpravy podnik- vztahu mezi platformem a podnikem a přecházíme ke vztahům mezi podniky a spotřebiteli, protože se to týká spíš spotřebitelů. Tady musíme být opatrní. A pokud jde o definice, je to celá řada nejrůznějších možností v tom prostoru online platform. Je jich spousta typů, pokrývají různé oblasti, a proto výslovně uznáváme v usnesení parlamentu, které je staré pouze dva roky, že online platformy by se neměly upravovat podle jednoho jednotného nařízení. Já si myslím, že ta realita se nezměnila a neměli bychom se o to odchylovat. A pak máme ještě dva další problémy. Za prvé, zdá se, že máme takovou představu, že platformy jsou velké a špatné a podniky, které je využívají, jsou malé a dobré. V některých případech je to právě naopak. Máme velice velké offline hráče, aktéry, kteří využívají platformy a někdy využívají platformy, které jsou menší než oni, takže se musíme vymanit z té představy, že platformy jsou vždycky velké a ti, kdo je využívají, jsou malí. Tak jednoduché to není. A poslední věc, ty kompromisy také zahrnují návrh na černou listinu praktik s povinností eh, jakési spravedlnosti, Specifická situace, kdy zákonodárce zasahuje u nekalých praktik, byla například v poslední době ve stavu potravinám. Komise provedla důkladnou analýzu trhu v této oblasti a nenavrhla nic. A zpravodajka moudře věděla, že nejlepší způsob, jak napravit případné poškození, je doplnit stávající články rozumným způsobem. Ano, tady je to správně, nicméně i tady se zdá, že směřujeme k nějaké regulaci a já si myslím, že to není v současné době úplně moudré a když se podíváme na kompromis, opět to, co byl krásný sen o digitálním evropském vnitřním trhu, eh, se stává jakousi noční murou. V tomto funkčním období chceme dokončit DSM a to bude naprosto k ničemu, když přijmeme legislativu, která bude zpátečnická a, nepomůže to podnikům já si myslím, že pořád ještě máme čas, abychom zaujali jiný přístup pro inovace, pro konkurenci. A já si myslím, že zpravodajka asi nebude nesouhlasit s takovým přístupem. Nicméně ta čísla jsou náročná a jsme v obtížné situaci. Já jim děkuji za odvedenou práci. My se budeme dál snažit proaktivně k tomu přistupovat, co nejvíc pomoct, ale pokud to půjde tím směrem, který chtějí někteří kolegové, tak to podpořit nemůžeme. Děkuji. Thank you very much. And then for Aldi we have... A... Uh, Děkuji za Alde, Dita Charanzová. Děkuji, paní předsedkyně. I já bych ráda poděkovala zpravodajce a jejímu týmu za snahu najít kompromis. Já myslím, že skutečně upřímně naslouchala naše argumenty a oba, argumentům a obavám a <clears throat> přijala praktická opatření, aby ten předpis mohl fungovat. Nicméně ten celkový balíček nám pořád ještě neumožňuje podpořit to, podpořit celou řadu z kompromisních návrhů, které byly předloženy. Připomínky, které jsem eh, uváděla na minulém zasedání, pořád platí. Já myslím, že některé skupiny se prostě tohle snaží využít jako zbraň proti velkým hráčům na trhu, aniž by zohlednili, že malé evropské platformy malé evropské startupy budou představovat vedlejší oběti. Jsou tam věci, které nikdy nikdo skupiny nepo, nikdy skupiny nepodpořil v minulosti a odmítnout. Neviděla jsem, že by někdo odmítl návrh vlastních členů. Tento návrh, v tomto návrhu mluví o transparentnost na uh, online prodejních místech, to jsem podpořila, ten původní úmysl byl dobrý, i ten návrh byl pozitivní, ale místo toho teď, pokud ty kompromisy budou přijaty bez změny, místo transparentnosti může být tato legislativa chápána jako nešťastný pokus o regulaci na základě emocí místo logiky. Například zahrnutí operačních systémů To jsou také obavy, se kterými souhlasíme. Když se podíváte na článek 6 a text k operačním systémům, místo transparentnosti bude výsledkem zákaz veškerých uzavřených ekosystémů na mobilních zařízeních. Všechno od Nintendo po iPhone by se muselo odemknout v Evropě řešíme kybernetickou bezpečnost, kdybychom přinutili podniky, aby odstranili pojistky pro spotřebitele, nebylo by to podle mě moudré. Já prostě nechápu, jak jsme k tomu dospěli jako IMKO. Pokud mi někdo dokáže ukázat, že došlo k narušení trhu nad rámec toho, co už řeší generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, já budu první a velice ráda pošlu dopis na generální ředitelství pro hospodářskou soutěž a pokusím se se spravodajkou ty věci řešit. Ale nepřijmeme legislativu, u které je pravděpodobné, že bude mít neumyslené důsledky pro evropské a zahraniční podniky. Pokud jde o to začlenování černé listiny, naše skupina to nemůže odsouhlasit, jak bylo řečeno posledně. Porovnávání mezi online eh, platformy a potravinářským sektorem je nesmysl. Je to útok na svobodu podniků, platform a obchodníků, a to bezdůvodně. Já jsem nenašla žádný důkaz, že potřebujeme takovou listinu, ale povzbudivé je omezit tu listinu, to je ten navržený nový článek a příloha a to jenom otevírá dveře žalobám a další regulaci do budoucna. K tomu pořadí já chápu snahu každého podniku být na první straně. Ale když se vydají všechny parametry, všechna tajemství, bude to pro podniky a spotřebitele jenom horší. Kromě toho není praktické, když třeba hledáte boty nebo adresu, není to prostě praktické. Kdyby se to zavedlo, tak by to byla noční mura. Kromě toho v pořadí jde o volbu, takže třeba u dětských stránek nechci aby se k dětským stránkám přistupovalo stejně jako ke stránkám pro dospělé. Pokud je o pořadí, ne všechny webové stránky se <clears throat> zaslouží stejné zacházení. O to jde, o to jde u filtrování eh, obsahu a u pořadí. Takže něco může vypadat dobře na papíře, ale žádám kolegy, aby se na chviličku zamysleli, než se touto cestou vydají. Možná si myslíte, že pomáháme dobrým podnikům, které se ztrácí, aby se dostali nahoru, ale Může se také stát, že na té první stránce budou samé nesmysly. Paní předsedkyně, já myslím, že cílem legislativy je stanovit principy trhu a zasahovat pouze tam, kde je to nezbytně nutné. Jde také o to, abychom vytvářeli legislativu, kterou podniky mohou dodržovat. Jde o řešení problémů, ne vytváření nových. Těším se tedy na další spolupráci, abychom dospěli k dobrým kompromisům se spravodajkou Doufám, že se nám podaří zohlednit text, který byl přijat včera v jury. A chci jen zdůraznit, že bychom měli postoupit ku předu a ne o krok eh, zpět a potom případně o dva kroky zpět, jak je to teď. Děkuji. Děkuji a za zelené Julia Rada. Ano, mnohokrát děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za opravdu velkou snahu najít kompromis Eh, který se pokouší o kvadraturu kruhu. Já často říkám, že zelení jsou jaksi uprostřed mezi dvěma tábory, což je samozřejmě pro nás dobrá pozice, protože my máme pocit, že řada našich návrhů byla zohledněna. A chci poděkovat zpravodajce. A řekla bych něco k těm nedořešeným otázkám. Já si myslím, že tak trošku chápu tu frustraci pana Doltna u některých věcí jsme se pokusili vyhovět ELS, takže například u operačních systémů podle mě prostě není možné předstírat, že operační systémy jsou to tež jako platformy a dát to všude do textu na stejné úrovni, protože operační systémy jsou i na offline zařízeních, dá se to úplně odpojit od platformy a my musíme přesně vědět, o čem mluvíme. Já myslím, že zpravodajka předložila dobrý návrh, jak to udělat. A myslím si, že by to bylo dobré podpořit, kdyby to uspokojilo ELL. a pokud ne, tak bychom to prostě nechali na revizní doložce. A mohli bychom počkat a pořádně se zamyslet nad tím, v čem vlastně spočívá problém. Ale jsme otevření vůči oběma řešením. A podobně, pokud je o otázku spravedlnosti a těchto ustanovení, my jsme byli celkem spokojení s návrhem zprávy zpravodajky, také jsme souhlasili s tím, že do samotných článků by se ta spravedlnost zapracovala a nejsme úplně přesvědčení, že v této chvíli je e, opodstatněná černá listina. Ten proces teprve začíná a také pokud jde o konkrétní body té černé listiny, je tam přinejmenším jedna věc, kterou vidíme velmi skepticky, a to se týká obchodních tajemství. Takže podle nás to není eh, něco, s čím absolutně nemůžeme souhlasit, můžeme na tom pracovat, ale myslím, že musíme uznat, že spousta skupin docela váha, nechce se, jít, eh, nechce se jim do té černé listiny a pokud bychom si to zvolili, tak bychom měli zajistit, že to, co tam je, není kontroverzní. A tady podle mě ještě musíme na věci trošku zapracovat. A pak máme ještě jeden bod, který je pro nás důležitý. Podle nás je to trošku opačná situace než nová vznikající témata, je tady věc, kde komise udělala posouzení dopadů a zjistila, že je tu problém. Jde o zneužívání oznámení pro platformy konkurent, pošle oznámení proti jinému podniku a snaží se o to, aby nabídka nebo výsledek byl vyřazen z pořadí. Komise se tím zabývala, zjistila, že je to problém a není mi úplně jasné, proč to není výslovně uvedeno v návrhu? My jsme tady navrhli určitá ustanovení o transparentnosti, pokud je o ta oznámení, o ta hlášení, aby podniky lépe pochopili, proč byli blokováni, a nebo vyřazení ze seznamu, zvlášť když to závisí na nějakém hlášení, pak budou mít možnost podívat se na to hlášení, aby bylo jasné, odkud to pochází a rozhodně bychom ocenili, kdyby se to projevilo v té Eh, nebo objevilo v závěrečné verzi zprávy. Samozřejmě každý nebude nakonec stoprocentně spokojený, ale myslíme si, že zpravodajka se jede velice dobře a snaží se získat na svou stranu co nejvíc skupin. Děkuji. Děkuji, paní Gebhardt. Děkuji. Možná, že bych mohla uh, panu Švaboji říci, že nemůžu použít stejnou výmluvu jako vy, Deutsch, Němčina je moje mateřština. Eh, já chci poděkovat paní Šaldemoze za vynikající práci i na výboru. Jury jsme o tom včera hlasovali. A já bych chtěla z toho vypíchnout pět bodů, které jsou podle mě nejdůležitější a které bychom měli dále sledovat. Za prvé, o tom tady byla řeč několikrát, je to ten černý seznam. To přijal výbor Jury. A to s tím, že sama o sobě to nemůže stačit, protože ty postupy jsou kolikrát příliš pomalé. Takže kolikrát to ani není možné přečíst, protože je to tak dlouhé a malým písmem, že kolikrát je vůbec těžké pochopit, co tam v tom eh, stojí. A proto potřebujeme jasné, srozumitelné informace a proto potřebujeme tento černý seznam, kde tyto praktiky, které nejsou dovoleny, eh, budou jasně uvedeny tak, aby spotřebitel, ale i aby firmy, které nemají žádné drahé právníky, jste v tom mohli vyznat. Druhá věc, eh, na které jsme se včera na výboru Jury dohodli, tak abychom skutečně dosáhli to, čemu říkáme férovost. Eh, eh, jsou ty základní požadavky, tak aby orgány členských států všechny ty potřebné informace mohly poskytnout praxi týkající se té férovosti. Za třetí, pořadí nabídek. To také byl velmi diskutovaný bod, protože Chceme, aby to byla skutečně kvalita nabídky, která rozhoduje o tom, v jakém pořadí to bude znázorněno a proto jsme se dohodli, že pokud je to ovlivněno mm, nějakým poplatkem, přímo nebo nepřímo, tak to musí být jasně označeno, tak aby spotřebitel nebo ten podnikatel mm, věděl, že to je ovlivněno přímo nebo nepřímo nějakým poplatkem. Potom mm, rozšíření eh, působnosti nařízení je na transakce, kde se používají osobní data za účelem uzavření eh, smlouvy. To v tom původním textu komise eh, nebylo. Nicméně, kdyby to tam nebylo, tak bychom se mohli dostat nebo vypr- mohlo by to vytvořit mezeru a tu nechceme, takže bychom eh, to mě zmínit a potom za páté, to už tady také bylo několikrát zmíněno, velmi kontroverzní debata na Jury a sice jestli by operační systémy měly být zahrnuty do působnosti. Výbor Jury řekl ano, ale na základě mého pozměňovacího návrhu, aby se o tom vůbec dalo diskutovat. Eh, bude potřeba ještě doladit tu formulaci, protože to nemohou být všechny operační systémy. V tom souhlasím s Kristou Šaldemoze. My tam také nemáme všechny, ale pouze ty, které jsou přímo spojeny s tou platformou. Neměl by to být, nebo tedy by měl bránit používání, ale je potřeba to tam nějakým způsobem zohlednit. To jsou tedy ty nejdůležitější body. E, u nás v tom byl konsenzus. I paní Charanzová na to upozorňovala, e, a sice, že potřeba zohlednit to, co přijal e, výbor Jury. Děkuji, pan Švab. Děkuji, paní předsedkyně. Já teď chci výslovně podpořit to, co říkala paní Gepard, a protože v jednom má náš kolega pravdu, že ten operační systém je věc, kterou asi musíme lépe vysvětlit, ale já si nemyslím, že bychom mohli ubránit názor, že to není platforma. Když iOS nebo Android používáte, tak v tom systému jsou prvky, které jasně mají podobný účinek jako platforma. Například zúčtovací systémy nebo platební systémy jsou uh, předem definovány. Nemůžete eh, jako uživatel Apple používat jiný uh, systém pro platbu. A ty aplikace potom přímo spolu nebo nejsou schopny komunikovat. Uh, Prostě jsou tady určité věci, které vlastně tím, jak jsou nastaveny, se chovají stejně jako platformy. A omezuje to to vyhledání. A proto si myslím, že to rozšíření eh, působnosti o operační systém možná technicky příliš komplikované, aby se to podařilo již teď, to mi eh, eh, tak připadá, ale v zásadě pochybovat o tom, že ty eh, operační systémy možná jsou ještě eh, šířej pojaté než ty eh, aplikace, tak to je pravda a proto chci souhlasit s kolegou, který o tom tady mluvil. A potom ještě další zásadní věc pro mě. My bychom chtěli posílit tuto oblast platform. Chtěli bychom, aby spotřebitele, uživatele, zaměstnavatele z toho měli prospěch, ale nemyslíme si, že přístup divokého západu, který tady zatím převládá, nabízí eh, všem účastníkům férovou šanci se na tom podílet. My chceme mít sociální tržní prostředí, jsme si vědomi toho, že budeme kritizováni toho, že chceme příliš regulovat. Ano, ta kritika tady zaznívá často, je to legitimní, ale eh, moje velké přání na ostatní kolegy je to, abychom nechali řídit naivitou eh, s tím, že eh, ten sektor si to všechno sám upraví. Částečně v té online oblasti to tak je, ale jsou tady pořád věci, které zbývají a které musíme regulovat my. Bylo by eh, skvělé, kdyby se podařilo všechno regulovat v jednom okamžiku, ale teď pro cestovní kancelář online teď platí jiná pravidla, protože než pro ty kamenné cestovní kancelář. Když budete chtít cestovat do Londýna, tak dostanete spoustu různých nabídek. Eh, když budete online, tak najdete jenom pět nebo deset, a to protože Eh, ten způsob regulace je odlišný. Eh, nepodaří se nám všechno dostat tady pod jednu střechu, ale nejdůležitější, aby se nám to ještě podařilo dotáhnout do konce v tomto volebním období a projednat s radou, ta už má eh, jednotné stanovisko, ale ta diskuze bude pokračovat, bude ještě komplikovanější a složitější, ale i tak se na to těším. Děkuji. A teď za Evropskou komisi, tady máme zástupce. Děkuji. Já bych eh, chtěl eh, také poděkovat eh, paní Šeldemose za odvedenou práci, protože právě tyto diskuze ukázaly, jak komplikované je dojít ke kompromisu v této oblasti a hovoří se tady o tom, že je potřeba dosáhnout dohody do listopadu. Nemáme moc času na to, aby se obě instituce dohodly. My potřebujeme regulaci ohledně platform, i když máme na to třeba odlišné eh, názory. Eh, pan Šváb hovořil o divokém západu. Já nevím, zali by ten kontext, eh, zali bychom se na to mohli takto dívat jako na divoký západ, na to unijní právo a vnitrostátní právo. Ale co se týče tohoto návrhu, který se samozřejmě ještě dá zlepšit, tak spíše by to byl ten přístup toho soft west přístupu. O co my se tady snažíme, je řešit ty skutečné problémy. Jedná se o skutečné problémy. Komise se snaží eh, toto eh, vyřešit, eh, jestli půjdeme, snažíme se nejpříž daleko, nebo aby to nemělo dopad na jiné oblasti Eh, máme přes 700 eh, tisíc eh, platform v Evropě, má to vliv na ekonomiku, existují nové platformy, nechceme zase vytvořit rámec, který by zne, mm, znemožňoval přístup novým platformám, aby přicházely do Evropu. Potom operační systémy, to je příklad toho, že máme-li eh, otázky důležité, ale nespadají úplně do logiky struktury tohoto návrhu. A tady existuje riziko, že vytvoříme další problémy. Eh, tady jsme hovořili o tom, že operační systém to je velmi široký pojem. Někteří z nás máme na mysli konkrétní operační systém, tak jak to řekl pan Reda, ale existuje mnoho operačních systémů, napříč eh, ekonomikou a musíme si dát opravdu pozor na to, aby to, co dáme do tohoto návrhu, tak aby to bylo eh, v souladu s tou strukturou, kterou eh, chceme aby to tedy dávalo smysl. Pane Švábe, vy jste hovořil o specifických systémech a o těch omezeních těch eh, eh, vývojářů. Takže tady eh, ta otázka App Store, tak to je tady ošetřeno a já bych vám řekl, to už je tady pokryto, to, o čem jste hovořil a že operační systém je platformou ve smyslu Mm, tohoto eh, nařízení a je to tedy takto pokryto. Proto bych chtěl požádat eh, paní zpravodajku, aby postupovala obezřetně a potom ta mm, otázka té eh, doložky proti vyhýbání se, to je také důležité. Potom také, co se týče vyhledávacích motorů podle článku 5 a zali to rozšíříme, tak eh, musíme také se zaměřit na to, zda by se tento článek eh, mohl rozumně uplatnit eh, celkově, potom ten černý seznam, jeho uplatnění. My upřednostňujeme ty, eh, to, aby články ošetřovaly sami o sobě to, co ošetřit chceme. Tady několikrát na půdě tohoto výboru se o tom hovořilo. My nenavrhujeme pouze otázky transparentnosti. My už máme černé eh, seznamy a klauzule. V podstatě každý článek je černým seznamem. Nemůžete změnit eh, podmínky, aniž byste na to předem upozornili, aniž byste poskytli informace. Musíte umožňovat podávání opravných prostředků a tak dále. Evropský eh, parlament eh, mm, vy tady hovoříte o nějakých konkrétních věcech, je potřeba eh, to také prodiskutovat. Potom ta ferová klauzule. Tady samozřejmě existuje riziko, že vytvoříme právní nejistotu, protože jestliže um, existuje um, názor ohledně toho, co je uh, férové a co je neférové, tak o eh, to by mm, eh, se muselo řešit spory a eh, tyto firmy to nechtějí řešit mm, prostřednictvím sporů, takže já si nemyslím, že ta otázka sporů, že to by byla nejslibnější věc zaměřme se na ty samotné praktiky a jak by se toto dalo zlepšit. Potom otázka pořadí. To se tady několikrát zmínilo. Pan Dalton řekl, že ne všechny eh, parametry by se měly eh, zveřejňovat. Ano, to je eh, úmysl. Paní zpravodajk, já jsem nic podobného neviděl. Určitě všichni souhlasíme v tom, že ty algoritmy by se zveřejňovat neměly z logických důvodů. Musíme zde nalézt tedy rovnováhu. Potom uh, pan Dalton hovořil o uh, eh, B2C a potom o těch uh, placených vyhledáváních, tak jako tam hovořila paní Gebhardt. To už je už značně uh, pokryto spotřebitelským právem. Otázka pořadí a ovlivnění uh, pořadí uh, poplatky, tak to máme v pokynech UCPT. Je to tedy v tom spotřebitelském právu. A některé otázky už jsou vyřešeny tedy na jiném místě. Zákaz diskriminace. Paní eh, Charanzová hovořila o pořadí a zákazu diskriminace. Zde musíme postupovat opatrně. Eh, vždy se zdá eh, být dobré říkat, že platformy by neměly eh, diskriminovat některé nabídky na úkor ostatních, ale když se podíváme na mechanismus pořadí, tak vlastně to už je způsob diferenciace. Pokud my tady s kolegou budeme hledat mm, nějaký hotel, tak nám to nabídne jiné možnosti, protože máme jinou historii třeba v tom vyhledávání. A my oba dva neuvidíme stejný hotel nebo vysavač, eh, a to neznamená, že by se nějak um, um, úskočně chovala ta platforma. A potom další věc, velmi specifický. Eh, my někdy podporujeme tu diskriminaci v některých oblastech, třeba to se týče fake news nebo obsah, který je násilný povahy. A to je ten pojem fake news. Musíme si dát opravdu velký pozor, abychom eh, stanovili eh, mm, pravidla, která potom jsou v rozporu s jinými politikami a rozšíří se do jiných oblastí. Eh, souhlasím s mm, paní Redou, že revizní klauzule je velmi důležitá. Musíme se podívat na to, jak daleko můžeme zajít a budeme pracovat se současnými subjekty a musíme mít tedy opravdu eh, dobrou eh, revizní klauzuli, jakmile budeme mít eh, ty poznatky na stole a potom to mm, chování mm, ze strany mm, negativní chování, jak jsme tady o tom hovořili ze strany konkurence, a tady to je možnost eh, pro obchodní uživatele a eh, třeba eh, to se týče těch padělaných produktů. A třeba nějaká platforma nebo třetí strana je obviněna z toho, že se prodává tam padělaný výrobek, tak buď s tím nesolesím, tak se obrátím na nějakou stranu, která to vyřeší. Proto já si myslím, že současná struktura toto už řeší. A potom poslední věc, o tom hovořila paní Gebhardt. Hovořila jste o tom, že údaje se používají jako eh, platba a že by tady byla mezera. My jsme nikdy neřekli, eh, že ta mm, peněžní, to peněžní eh, plnění, že by bylo pouze mm, v té, by sem spadalo, protože když se podíváte do, když půjdete do obchodu, kde se prodávají aplikace, tak, eh, tak eh, to plně spadá do působnosti naší iniciativy, eh, protože já když si koupím nějakou aplikaci, tak jsem tam souhlasil s těmi podmínkami a do toho spadají tedy i platby, i plnění prostřednictvím údajů. A nyní bych chtěla dát slovo naší paní zpravodajce, aby přednesla závěrečná slova. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji vám, kolegové, za všechny vaše připomínky. Já jsem pořád ještě optimistická a myslím si, že budeme moci dosáhnout kompromisu napříč politickými skupinami. Nic dalšího už říkat nebudu, těším se na vaše připomínky a uh, uvidíme, jak budou vypadat vyjednávání příští týden. Děkuji vám eh, hodně štěstí, takže hlasování tedy 6. prosince a tímto můžeme do, ukončit naše dopolední eh, jednání a znovu se, se zde sejdeme ve 14.30. Dobrou chuť.